attention, please. Mohu vás poprosit o pozornost, dámy a pánové? Please. Could you take your seats? Poprosím vás, abyste se usadili. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte. Chápu to správně, že většina z vás je tu kvůli slyšení o obchodní dohodě mezi EU a Střední Amerikou. Děkuji vám za účast. Nicméně budete mít s námi minutku strpění. Potřebujeme ještě rozhodnout o bodu z dnešního dopoledne. Musí proběhnout hlasování, elektronické hlasování bez rozpravy což je který jsme rozhodli zařadit dopoledne, aby totiž náš zpravodaj mohl vědět, jak dále postupovat, musí výbor hlasovat. A hlasovat budeme o tom, bez tedy jakýchkoliv usnesení, rozprav, pozněcích návrhů, hlasovat budeme o tom, zda tento výbor požádá plénum parlamentu, aby mezinárodní dohodu akta předal k posouzení, předal k posouzení Soudnímu dvoru Evropské unie. Tak jsme rozhodli dnes dopoledne a nyní bez dalších odkladů přestoupíme k hlasování. Poprosím kolegy bez rozpravy, bez jakýchkoliv vystoupení. Procesní námetka, ano, prosím. Děkuji. Já bych rád upozornil na důležitý procesní aspekt procesní námetku kvůli předchozímu postupu, kdy se rozhodlo o tomto hlasování. Podle mého to byl naprosto neuspokojivý postup. Já jsem žádal Eh, o slovo ještě předtím, než byl uzavřen se řečníků, potom bylo upřeno právo vystoupit. Poté eh, bylo umožněno poslanci za EPP žádat, eh, dostat slovo. Já jsem opět požádal o slovo, opět mi bylo upřeno. Já si myslím, že to opravdu není uspokojivé. Všechny politické skupiny v tomto parlamentu, všichni poslanci musí mít rovné právo vzít se slovo, zvláště u tak důležitých témat, jakými je dohoda akta. GUE dostala slovo stejně jako všechny ostatní politické skupiny Evropského parlamentu. Opravdu nikdo by, myslím, nevěřil, že nějak znevýhodňují GUE. Takže nyní budeme hlasovat. Hlasujeme tedy o tom, zda náš výbor, zda se náš výbor domnívá, že my nebo někdo jiný by měl předložit v parlamentu usnesení kterým by se žádalo, protože to je rozhodnutí, které přísluší plénu, nikoli nám z výboru. Rozhodujeme tedy nyní o tom, zda navrhnout eh, plénu, aby přijalo to změněné rozhodnutí. Takže, jak jsme se dohodli, žádná rozprava, žádné usnesení, žádné poznací návrhy, pouze ano či ne v té věci, zda se parlament má obrátit na soudní dvůr ohledně slučitelnosti dohody akta se smlouvami Evropské unie. E, půjde o elektronické hlasování, které tímto zahajuji. EPP má o jednoho poslance navíc. Můžete prosím stáhnout jeden hlas? Dobrá, konec hlasování. Zamítnuto valnou většinou 21 hlasů proti, 5 pro. Takže tím je rozhodnuto. A samozřejmě stále kdokoliv může s tímto návrhem e, vystoupit, může ji předložit, nicméně pokud je o e, zájem a situace našeho zpravodaje, e, a to jsem chtěl řešit, je rozhodnuto. Takže se můžeme přidržet původního časového rámce a budeme postupovat v rámci postupu souhlasu, tak jak bylo plánováno. Děkuji mnohokrát. A nyní přistupme k bodu 30 našeho pořadu jednání. Dámy a pánové, vidím, že je vás tu v sále mnoho. you ready now? Please. Jste připraveni? Jste všichni připraveni? Without your I cannot proceed. Dámy a pánové, za takovéhoto hluku v sále nemůžeme pokračovat. Pokud chcete vést soukromé konverzace, čiňte tak prosím mimo zasedací sál. Okay, we should start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 This is a hearing about the... Dámy a pánové, čeká nás slyšení o obchodní části dohody mezi EU a Střední Amerikou. Jak víte, byla zavedena dohoda o přidrušení mezi EU a Střední Amerikou. Jednání byla uzavřena v roce 2010 a dohoda byla parafována v březnu 2011. Aby se Evropský parlament mohl připravit na postup souhlasu s touto mezinárodní dohodou, náš výbor pro mezinárodní obchod, který je příslušným výborem pro obchodní pilíř této dohody, se rozhodl podniknout potřebné kroky v rámci přípravy aby mohl dobře dostat své roli. Ustavili jsme monitorovací skupinu pro Střední Ameriku a zahájili diskusy v našem výboru. Dnešek je dalším důležitým krokem v rámci těchto příprav. Zorganizovali jsme tedy velmi ambiciozní program který započne prezentaci pana komisaře eh, de Chuchta, kterého zde tímto vítám. A máme zde také celou řadu zástupců vlád zemí Střední Ameriky. Vítejte, děkuji, že jste mezi nás přišli. Také tu máme řadu pozvaných hostí, expertů, a samozřejmě dostanou prostor také členové našeho výboru a další poslanci Evropského parlamentu. Je to důležitý okamžik nejenom vzhledem k významu dohody samé, ale také kvůli novým pravomocem Evropského parlamentu, pokud je oblast obchodu obecněji a konkrétně obchodní dohody se třetími zeměmi. Pane komisaři, máte slovo, abyste zahájil tuto dnešní diskusi. Ještě jednou vítejte. Jste dobrým známým našeho výboru. Ano, vážený pane předsedo Moreiro, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení panové ministři, velvyslanci, dámy a pánové. Z tohoto uhlu pohledu v Bruselu se země Střední Ameriky mohou zát eh, být daleko, ale já mám eh, tu šťastnou příležitost vysvětlit vám, proč eh, to vůbec není triviální oblast pro nás dohoda předržení s Severní Amerikou má opravdu hodnotu pro Evropskou unii a její občany. A je třeba, aby tato dohoda vstoupila v platnost co nejdříve. Eh, vnímám proto tři důvody. Za prvé, eh, dohoda přinese ekonomický prospěch oběma stranám, jde o dohodu o přidružení, eh, proto obsahuje několik pilířů. Ale dovolte, abych uvedl, že ústředním pilířem je široká efektivní dohoda o volném obchodu, která není cílem sama o sobě, ale má řešit příčiny celé řady problémů eh, našich partnerů ve Střední Americe. Kromě toho, toto přenese řadu nových obchodních příležitostí evropským investorům a exportérům. Za prvé dovozní cla u zboží a ryb pomule, eh, postupně budou odborány, což přinese prospěch nějakých 90 milionů eur pro evropský export. Dále eh, obchod se zemědělskými eh, produkty byl liberalizován, všem budou chráněny citlivé produkty v obou regionech. Také eh, výrobky pro silniční dopravu tam budou celá postupně odborána nebo snížena. Někde budou celá odborána úplně, například u klíčových, také u klíčových evropských vývozů, jako je whisky či víno, budou celá nulová, jakmile dohoda vstoupí v platnost. Dohoda také zjednodušuje celní postupy všechny středoamerické země budou pracovat s jediným jednotným dokumentem pro celní zprávu po třech letech, s čím se sníží eh, zátěž pro celníky nejenom eh, v Evropě, eh, pro evropské tedy vývozce, ale také pro obchodníky v regionu, z nichž mnozí jsou malé střední podniky. Kromě toho se naše partneři zavázali odbourat překážky v oblasti služeb a investic, takže země Střední Ameriky se stanou atraktivnějším atraktivnější příležitosti pro investice v oblastech, jako jsou eh, finance, telekomunikace či námořní doprava. Tato dohoda znamená, že evropské podniky budou moci působit ve Střední Americe za stejných podmínek jako jiní konkurenti, což je obzvlášť relevantní vzhledem k tomu, že USA již disponuje dohodou o volném obchodu s tímto regionem. Vedle těchto výsledků všem jsou zde za závazky v tom smyslu, že obě strany eh, musí snažit obhodovat překážky obchodu, chránit eh, práva duševního vlastnictví, také geografická značení jako u grapy, u některých piv či tokajského vína. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že tato dohoda je určitě komplexní. Zároveň je nesmírně vyvážena, a to proto, že jsme vyjednávali na nejrůznějších úrovních eh, Eh, tady s tím, že jsme měli na paměti nejrůznější úrovně rozvoje našich strojomělských partnerů. Proto eh, věřím, že tato dohoda bude významným příspěvkem eh, k prosperitě daného regionu tím, že se zlepší podmínky přístupu středoamerických vývozů do Evropy. Dnes dovozy ze Střední Ameriky jsou řešeny, nebo se na ně vztahuje systém obchodních preferencí GSP. Jednou z novinek bude, že bude panovat reciproční systém, stabilní systém, což bude představovat větší právní jistotu podniky a podpoří to investice a eh, expanze podniků. Tato dohoda rovněž zlepšuje eh, přístup eh, na evropský trh o 500 milionech spotřebitelích. Cla u průmyslových výrobků s vyšší hodnotou budou eliminována což posune k se výrobu hodnotém řetězce a v prostředí Ameriky to bude znamenat například lepší platy pro prac, pracovníky. Například v Panama Nicaragua budou konkurenceschopnější v textilech a oděvech, Salvador a El Salvador a Honduras budou mít přínos eh, z větších vývozů dopravních prostředků. Také očekáváme liberalizaci zemědělského eh, obchodu, eh, která ke přinese své dividendy. Naše studie dopadů svědčí o tom, že vývozy zeleniny, ovoce a ořechů ze Střední Ameriky by se měly vést obzvlášť dobře. Tyto specifické výsledky potom budou převedeny do celkových obrovských přínosů v národních příjmech. Očekáváme, očekáváme že eh, celkové HDP Střední Ameriky vzroste o 2,5 miliardy eur v důsledku této dohody. Eh, v různých eh, zemích bude nárůst HDP různý, ale minimum bude nárůst o půl procenta. Ovšem mohlo být až o nárůst o 3,5 Tyto přímé dopady doplňuje důležitý nepřímý přínos, a totiž zvýšení eh, středoamerických vývozů do Evropské unie budou znamenat, že naše partneři budou méně závislí eh, na hospodářské situaci USA. Eh, diversifikovanější zákaznická báze bude znamenat větší odolnost v těžkých časech a větší růst dobrých časech. Podle mého jsou tyto dramatické ekonomické dopady dostatečným důvodem, proč tuto dohodu ratifikovat. Ale to je pouze první důvod. Druhým důvodem, proč postupit dále, je trvalý užitelný rozvoj. Tato dohoda zavazuje obě strany k dodržování, provádění a vynucování celé série eh, všeobecně platných norm v oblasti pracovně právní a v oblasti ekologie, eh, normy tedy společné pro Střední Ameriku a Evropu. Tento text nás eh, všechny zavazuje k dodržování těchto standardů, těchto norm. Zejména jde o závazek strany zlepšit standardy v pracovně právní oblasti, environmentální oblasti, nesnižovat tyto, tyto normy a standardy a zájmu přilákání investic a e, skutečně provádět hlavní umluvy Mezinárodní organizace práce a stejně postupovat i u hlavních multilaterálních umluv v oblasti životního prostředí. Tyto závazky jsou zaštítěny e, dedikovaným procesem arbitráže. Někteří mohou tvrdit, že tento mechanismus není dostatečně silný, Ovšem nic nemůže být vší pravdy. Eh, tři charakteristiky potvrzují sílu tohoto systému. Za prvé, může být spuštěn jednostranně Evropskou unii či kteroukoliv zemí Střední Ameriky i proti vůli eh, země, na níž řízení bylo zacíleno. Za druhé, pokud eh, by uspokojivé řešení nemohlo být nalezeno, ten proces by vyústil ve zjišťovací misi nezávislých nestranných expertů. Jejich zjištění a závěry by poté byly zveřejněny jakožto nestraný základ a možnost, jak zvýšit tlak na řešení situace. Tento systém eh, bude doplňovat mechanismus, který zajistí také to, že eh, skupiny občanské společnosti budou nás eh, i vlády hnát k odpovědnosti. Například bude existovat, budou existovat pravidelná otevřená setkání zástupců vlády, kde občané i zástupci mladých organizací můžou upozorňovat na kritické na problémové oblasti. Také eh, zprávy obsahující doporučení vládních eh, společností budou muset být zveřejňovány. Eh, také bude v dohodě obsažena doložka o lidských právech, což je stejná doložka lidských práv, na které trváme u všech našich bilaterálních dohod, protože evropská obchodní politika je plně v souhlase s celkovými zásadami naší vnější činnosti, naší vnější politiky, jak jsou nastaveny v Lisabonské smlouvě, to znamená ochrany demokracie, právního státu, ochrana lidských práv, mezinárodní, dodržování mezinárodního práva. Tato dohoda není žádnou výjimkou. E, jasně zakotvuje, že dodržování demokratických principů, právního státu, lidských práv představují klíčový prvek celé dohody. Co to znamená v praxi? Za situace, kde by vláda porušila některý z těchto klíčových prvků, jakákoliv strana by mohla jednostranně postupovat a uplatnit přiměřená opatření, která by mohla představovat i pozastavení celé dohody. To je ta nejsilnější možná sankce, se kterou může počítat dokument tohoto druhu. A můžete se být jistí, že já eh, se určitě eh, nevzdám se odpovědnosti brát toto velmi vážně. A možná nejzávažnější eh, rysem této dohody je Eurovsem procesu, je tady také parlamentní spolupráce, bude nastavena parlamentní spolupráce s Evropským parlamentem a parlamenty zemí střední Ameriky. Eh, tento zvláštní výbor bude moci eh, žádat doporučení od komise a dávat doporučení komisi a vládám středoamerických zemí. Proto budete mít možnost působit jakožto svědomí celého vztahu nejenom v oblasti trvalého rozvoje a lidských práv, ale u všech aspektů dohody. A konečný důvod pro podporu této dohody. Tato dohoda zachází mnohem dále než dostatní dohody, pokud je o podporu regionální integrace. Všichni víme, že jádrem evropského projektu je myšlenka, že v dnešním navzájem propojeném světě existuje potřeba toho, aby eh, nezávislé eh, státy si združovaly svoji státní svrchovanost. Domníváme se, že, že třeba překonat eh, úzkoprsé pojetí národního státu, protože nejde o efektivní čelení výzvám společnosti dneška. Eh, tuto představu sdílíme s našimi středoamerickými partnery. Je třeba potrhnout, že tento region eh, se výrazně snažil v průběhu několika dekád eh, přestoupit na hlubší integraci nejen v oblasti hospodářské, ale i politické. Je to tato sdílená regionální vize, která nám umožnila vyjednat a uzavřít tuto dalekosáhlou a komplexní dohodu. Nejúspěšnější region, se kterým jsme zatím eh, dojednali dohodu, byl CARIFORM, ale ta aktuální dohoda jde ještě dále, protože v tomto případě poprvé existuje závazná povinnost eh, intraregionální, tedy vnitroregionální spolupráce. Například, jak má tato dohoda vstoupí v platnost, eh, středoamerické země budou muset mít společná technická nařízení pro zboží a služby, také společná společná pravidla bezpečnosti v oblasti některých zemědělských projektů, jako jsou mléčné či, či vepřové a také budou platit normy pro eh, také pokud je o evropské zboží, které je, eh, které dováž, vyváženo do některé středoamerické země a poté reexportované, tak nebude muset slovo být platěno, dva, platěno dvakrát. Domnívám se, že tato dohoda přinese obrovský hospodářský prospekt oběma regionům a především, co je klíčové, toto bude mít eh, pozitivní přelevací efekt ve smyslu politické integrace regionu. Vážené poslanky, vážení poslanci, tato dohoda je součástí naší celkové strategie Eh, využívat eh, investice a obchodu k hospodářskému oživení. Střední Amerika možná nepatří k našim největším obchodním partnerům, nicméně eh, tato dohoda může přinést matatelné výsledky pro obě strany. V krizových časech je třeba postupovat na všech frontách. Také podnikáme další kroky ve směru liberalizace s celým latinskoamerickým karibským regionem, s tím, že to je cíl, který jsme se stanovili v roce 1999 a který je dnes ještě relevantnější. Ovšem nejdůležitější součástí této hry je, že hospodářského prospěchu můžeme a pokroku můžeme dosahovat tím, že zároveň budeme propagovat myšlenky eh, lidských práv, trvalitelného rozvoje a regionální integrace. Mohli bychom dokonce říci, že kvůli právě těmto rysům je tato dohoda méně obchodu a zahraniční politice pro mne Ovšem, toto rozlišování není až tak relevantní. Co je důležité, je, že tato dohoda je produktem, který přinese výrazné výsledky jak v politické, tak v hospodářské rovině. A to je velice razantní argument pro to postupovat rychle, v což doufám. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Let's move... Děkuji, pane komisaři. A náš první host ze Střední Ameriky je viceministr pro obchod a průmysl z Hondurasu, pan Melvin Redondo. Tak kde ho máme? A e, nyní e, drží předsednictví organizace SICA středoamerické. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážný pane Moreiro, pane předsedo výboru pro zahraniční mezinárodní obchod, vážený pane komisaři, vážené poslankyně, vážení poslanci, excelence, přátelé. Jsem velmi rád, že tu mohu hovořit jménem dočasného předsedy systému pro integraci Střední Ameriky. Budu hovořit o dohodě o přidružení mezi Střední Amerikou a Evropskou unii a budu hovořit o mnohých aspektech toho, této dohody. Tato dohoda o přidružení je v podstatě takovým přirozeným vývojem vztahu Evropské unie se Střední Amerikou. Je to proces, který začal na začátku 80 let prostřednictvím dialogu ze San Jose, což byl v podstatě politický dialog. Tento dialog pokračoval dále v roce 2003 a vyvinul se také v GSP plus v oblasti obchodu podstatě tato dohoda pouze odráží eh, zralost vztahu těchto dvou regionů, které i do budoucnosti chtějí sdílet společnou úspěš, úspěšnou budoucnost. Nicméně je třeba hovořit o některých důležitých eh, faktech, co se týče tedy našich eh, obou regionů a našich obchodních vztahů. Myslím si, že to je třeba zmínit v souvislosti s aplikováním této, s aplikováním této dohody. V roce 2010 eh, obchod nebo vý, obchodní výměna v rámci našeho eh, regionu činila 11 miliard dolarů a rostla eh, v průměru o 8,34 každým rokem. Samozřejmě tyto obchodní operace a transakce stále narůstaly. Evropská unie je naším třetím největším obchodním partnerem. To znamená, že 13 všech vyvážených výrobků ze střední eh, Ameriky plyne do Evropské unie a 6,7 všech eh, importovaných výrobků pochází z Evropské unie. To si myslím, že pouze odráží eh, jaksi kvalitu našich vztahů. My kromě toho se budeme snažit dále posilovat preferenční přístup do Evropské unie, protože Evropská unie samozřejmě pro nás představuje také trh 500 milionů lidí. Já samozřejmě se teď nebudu zabývat detaily této dohody, protože všichni tuto dohodu velmi dobře znáte, ale možná, že zdůrazním některé prvky, které jsou pro nás eh, velmi důležité tato dohoda pro nás znamená rozšíření a vytváření nových možností. V obchodní oblasti to znamená, že se neustále více rozvíjí obchod v, s průmyslovými výrobky, ale ne pouze s těmi. Posiluje se i obchod a výměna služeb a elektronický obchod. My také doufáme, že v, že v co nejlepší, nejbližší době se také zlepší přístup k veřejným zakázkám v našem eh, regionu. Také se pokusíme nebo se budeme snažit navýšit standardy ochrany zemědělských, eh, pardon, zeměpisných eh, označení. Také se budeme snažit posilovat nový mechanismus řešení konfliktů v obchodní oblasti. Toto jsou všechno tedy možnosti, které se nám nabízejí. Ty nevyplývají pouze z oblasti bilaterálního obchodu mezi Střední Amerikou a Evropskou unii, protože vychází také ze společného obchodního pilíře a ze závazků, které jsme si stanovili v oblasti ekonomické integrace v našem regionu. To všechno se týká samozřejmě nových ustanovení týkající se cel, eh, také snah odstraňování obchodních překážek a tak dále. My se tedy budeme snažit velmi konkrétně eh, posilovat prohlubování regionální integrace spolupráce, protože to posílí eh, obchod v našem regionu a také nám to pomůže otevřít se novým trhům. Je jasné, že tato dohoda eh, v rámci své obchodní dimenze podpoří obchod a intenzitu obchodu ve Střední Americe. A samozřejmě přispěje také ke zlepšení vztahu Střední Ameriky s jinými regiony. To znamená, že my chceme, aby se zlepšovala oblast obchodu v obou regionech. Chceme, aby ty společné výměny byly co nejudržitelnější a nejintenzivnější. To znamená, že se budeme snažit splňovat závazky agendy 21, která se týkala hlavně ochrany životního prostředí a rozvoje. Samozřejmě budeme také dělat všechno pro to, aby byly dodržovány například pravidla Mezinárodní organizace práce, pravidla transparentnosti, budeme bojovat proti korupci a e, samozřejmě se budeme držet i dalších závazků a povinností, ke kterým jsme se zavázali. To znamená, že máme stanovené společné cíle, které budeme chtít plnit. Dále bych chtěl také ještě zdůraznit jednu, jeden charakteristický rys této dohody. Ve Střední Americe hodně hovoříme o vztahu mezi regionem a regionem. Mimo jiné to také posloužilo k tomu, že Panama se stala součástí ekonomické integrace Střední Ameriky. V souvislosti s tím, co jsem řekl, chci říci, že obchodní perspektivy této dohody jsou opravdu velmi dobré, protože nám poskytují nové možnosti, přivádí nás nebo poskytují nám opravdu novou generaci možností a poskytují nám v podstatě takové, takovou katalyzační sílu pro rozvoj vztahů na obchodní úrovni mezi Evropskou unii a Střední Amerikou. Panama se tedy stala součástí středoamerické integrace. Snaží se také co nejvíce odstraňovat existující asymetrie a být opravdu eh, velmi aktivním eh, účastníkem všech dohod. Jsme si vědomi toho, že jsme si vědomi toho, že Střední Amerika může být úspěšná pouze pokud bude mít k dispozici kvalitní vládu to je v tuto chvíli opravdu skutečností. Naše vláda se snaží bojovat proti beztrestnosti, proti násilí, snaží se podporovat sociální a ekonomickou soudržnost a snaží se podporovat střední a malé podniky, které jsou pro naš, náš hospodářský rozvoj velmi důležité. Samozřejmě se snažíme také plnit cíle 21. století. Také se samozřejmě snažíme plnit všechna všechna pravidla, která byla stanovena v bilaterálních dohodách, mimo jiné také s Evropskou unii. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, je jasné, že nám se podařilo vyjednat vzájemné dohody, které jsou velmi jasně vymezené a které také pomáhají v podstatě prostřednictvím politické dimenze začlenovat do naší spolupráce i naší společnost. To znamená, že se snažíme odpovídat na všechny naléhavé výzvy i v rámci celosvětového kontextu. Snažíme se podporovat obchod, vytvářet nová pracovní místa a tím se samozřejmě snažíme podporovat eh, navyšování životního standardu našich obyvatel. Naše regionální integrace nám jistě pomůže ve chvíli, kdy se budou dodržovat jasná pravidla k lepšímu rozvoji. To znamená, že budeme moci dosahovat společně stanovených cílů. A zcela na závěr bych chtěl poděkovat vám, pane Moreiro, za pozvání na toto jednání. Děkuji také panu komisáři za to, že se dostavil na toto jednání a také se velmi těším na všechno další, co řeknou následující řečníci, protože to všechno bude velmi obohacující pro naše vzájemné vztahy. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, já jsem schválně začal eh, tím, aby pan náměstek ministra Redondo mluvil jako první, poněvadž on v současnosti předsedá integračnímu systému pro střední Ameriku. A nyní národní řečníci za Guatemalu, Eh, paní náměstkyně ministra pro zahraniční a integraci, paní Maria Luisa Flores. Děkuji, pane předsedo. Excelence jménem guatemalské vlády a také jménem pana ministra Sergia de la Torre bych ráda poděkovala za tuto příležitost, která nám byla dána. To znamená, že můžeme hovořit v rámci tohoto jednání o důležitosti dohody o přidružení pro náš stát. Tato dohoda mezi Střední Amerikou a Evropskou unii je opravdu výjimečná. A myslím si, že je to také zcela jasný historický zlom v našich obchodních vztazích, protože díky této dohodě se stanovuje opravdu jasné spojenectví mezi oběma regiony, včetně tedy našeho závazku vůči demokracii, právnímu státu, dodržování a ochraně lidských práv a také podpoře udržitelného rozvoje, což jsou všechno závazky, které se, jaksi, které se zavázal splňovat i náš prezident Otto Peris Molina. A to samozřejmě v rámci společné integrace. Dohoda o přidružení je nástroj, který jistě pomůže posilovat také naše instituce v regionu vý, parlamentní výbor, eh, kterého se účastní Evropský parlament a také parlamenty Střední Ameriky, stejně jako společný poradní výbor, budou dva orgány, které zajistí celkovou a totální účast eh, občanské společnosti, což je velmi důležité. Stejným způsobem bude také konsolidována, budou konsolidovány naše obchodní společné vztahy. Budeme podporovat mech, efektivní mechanismus řešení konfliktů, který se bude co nejspravedlivější a co nejvíce předvídatelný. Také budeme pracovat na společné ochraně našich obchodních vztahů a na společných zárukách, tak, abychom co nejvíce podpořili naší obchodní výměnu. To nám všechno pomůže samozřejmě diverzifikovat naše E, naš, naše vyvážené e, výrobky. Budeme se snažit také chránit zeměpisná označení. Guatemala se snaží vypracovávat v tuto chvíli svou novou legislativu týkající se duševního vlastnictví a nové standardy, které by měly chránit mezinárodní značky, tak abychom také byli schopni lepším a efektivnějším způsobem chránit mezinárodní zeměpisná označení. Já bych ráda hovořila o tom, tom velkém závazku, ke kterému se upsal náš prezident Otto Peris Molina. Když náš pan prezident byl zvolen, rozhodl se, že bude podporovat transparentnost a také měření na základě objektivních ukazatelů. Proto se jeho vláda rozhodla přijmout tři pakty. První pakt se jmenuje Pakt nulového hladu, který se snaží vymítit podvýživu u velké části našeho obyvatelstva. Druhým paktem je fiskální pakt, který se snaží náš, našemu systému zajistit dobrý finanční rámec, ze kterého budou těšit všichni naši obyvatele. V prvních dvou měsících jeho vlády byla provedena právě fiskální reforma. Třetím paktem je pakt bezpečí a spravedlnosti, který má bojovat proti beztrestnosti. Závazek vlády pana prezidenta Pereze Molína velmi úzce souvisí se společenským smířením. On také podepsal mírové dohody a rozhodl se hned po vstoupení nebo po ujetí se svého mandátu, že se opravdu zaměří na implementaci právě těchto mírových dohod, že bude bojovat proti nespravedlnosti, bude se snažit vylepšit společnou, společenskou a sociální guatemalskou síť. Jde o to, abychom vytvořili společnost, která se bude zakládat na mírových hodnotách, bude ochraňovat lidská práva a právní stát, stejně jako legislativu tohoto státu. A aby legislativa byla dodržována a aby byly opravdu vyšetřovány pracovně právní delikty, vznikla mezi vznikl meziodvětvový výbor, který počítá eh, se zástupci mnohých ministerstv, včetně ministerstva pro hospodářství, práci, zahraniční záležitosti a tak dále. Kromě toho jsme se rozhodli, že uděláme všechno proto, abychom přilákali více investic do zásadních odvětví našeho státu. Mohu vám říci, že guatematelská vláda se udělá všechno pro to, aby chránila své zaměstnance a aby chránila také životní prostředí, stejně jako všechny místní domorodé národy. V tom spočívá hlavní závazek této dohody pro nás. Děkuji. Of, uh, Nicaragua. Děkuji. A nyní za Nicaraguo promluví ministr pro obchod a průmysl pan Orlando Solorzano. Také na pět minut, prosím. Muy, muy buenas tardes. Dobré odpoledne, pane předsedo výboru INTA, pane Moriro, pane komisaři. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení ministři, vážení páni velvyslanci, dámy a pánové. Dovolte mi, abych začal tím, že poděkuji za vaše pozvání. Rád bych vás také pozdravil jménem pana Daniela Ortegi Sartegi. Já se jmenuji Orlando Solorsano a jsem ministrem průmyslu, obchodu a rozvoje Nikaraguje. Snažíme se samozřejmě posílit rozvoj Střední Ameriky jako celku. Snažíme se posilovat naše instituce, sociální a ekonomický rozvoj a proto chceme také posílit tuto dohodu o přidružení s Evropskou unii. Je to opravdu historická dohoda a ne pouze proto, že se jedná o vzájemnou spolupráci dvou regionů a že se jedná o Střední Ameriku. Je to pro nás velmi důležitá dohoda, protože na této dohodě pracujeme už více jak 30 let. Všechno to začalo dialogem ze San Jose a pokračovalo to také dohodou z Lucemburku z roku 1985, což byla vlastně v podstatě první dohoda mezi našimi regiony, která je dále konsolidována tím naším dnešním vyjednáváním a touto novou dohodou o přidružení. Jde o dohodu, eh, u níž obě dvě strany mohou přispět opravdu velkou mírou. To znamená, že jsme pro, si vzájemně pro sebe opravdu strategickými eh, partnery v mnohých oblastech. To znamená, že i tato hospodářská krize nám nabízí spoustu příležitostí. Veřejný sektor byl tím partnerem, který vyjednával eh, jménem naší země tuto dohodu. To znamená, že jsme zohledňovali eh, různá odvětví a různé části naší společnosti. My si myslíme, že tato dohoda je opravdu velmi užitečným nástrojem, který pokud bude opravdu velmi dobře využíván a bude doprovázen dobrými národními politikami, tak jistě povede k velkému a úspěšnému rozvoji středoamerických států může také přispět eh, podpoře Fondu pro udržitelný rozvoj. To znamená, že bude podporovat ochranu životního prostředí, stejně také bude podporovat i naši společnost, bude chránit mimo jiné tedy z environmentální perspektivy eh, vodu mimo jiné. Jde o to, abychom pracovali v rámci našeho regionu, ale také i s jinými regiony. Je důležité, aby tato dohoda byla doprovázena dalšími opatřeními. Je důležité, aby se na ní podílali opravdu všichni všechny naše vlády, parlamenty, všechny, všichni naši podnikatele, včetně opravdu těch nejmenších mikropodniků, aby se na ní podílely i různé podnikatelské svazy a různá združení, tak aby to byl opravdu co nejefektivnější nástroj, který povede ke společenskému rozvoji a který posílí také eh, naše vzájemné vztahy byli bychom velmi rádi, kdyby Evropský parlament schválil tuto dohodu o přidružení a to samozřejmě vždy, když si budeme uvědomovat, že tady jde opravdu o tří pilířovou dohodu, která podporuje jak naše politické, hospodářské, tak i sociální vztahy. Děkuji vám a nyní za Panamu náměstek, náměstkyně ministra pro mezinárodní obchod a jednání o něm, paní Diana Salazar. Señor Vital Moreira, presidente. Pane Moriro, pane předsedo výboru pro mezinárodní obchod. Pane komisaři, vážení páni ministři, vážení páni poslanci, vážení poslanci středoamerických eh, parlamentů, dámy a pánové. Pro Panamu je opravdu velkou ctí, že byla pozvána na toto jednání, na toto veřejné slyšení, které se týká budoucích perspektiv dohody o přidružení mezi našimi dvěma regiony. Ten, tato obchodní eh, dohoda je opravdu zcela výjimečná, protože s tím dokazujeme, že velká oblast může podepsat společnou dohodu s daleko menším regionem a samozřejmě zajistit, aby tato dohoda byla výhodná pro obě dvě strany. Toto jsem chtěla říci na začátek a v tuto chvíli bych ráda ještě jednou zdůraznila, že náš pan prezident Martinelli se zavázal plnit ustanovení této dohody. Jistě víte, že pro Panamu jsou, je velmi důležitý obchod se službami. My jsme vždy měli hodně co dočinění s jaksi s důležitým obchodováním v této oblasti. A samozřejmě, že co se týče těch politických eh, rozhodnutí, tak ta se v průběhu různých vlád měnila. To znamená, že z této perspektivy mohu říci jménem naší vlády, že tato dohoda o přidružení s Evropskou unii společně tedy s našimi středoamerickými eh, sousedy nastal čas na to, aby naše společné obchodní vztahy byly opravdu konsolidované a byly opravdu velmi pevné. Velmi se těšíme na podepsání a následovnou implementaci této dohody. Myslíme si, že tím se pouze posílí naše obchodní a politické vztahy. Doufáme, že tím se také zlepší komunikaci mezi našimi veřejnými institucemi, které podpoří rozvoj našich, našeho obchodu. Co se týče naší obchodní výměny, Myslím si, že bych tady měla říci, jak je to pro nás opravdu velmi důležité. Pane, Panama velmi zintenzivnila svou obchodní výměnu v posledních eh, letech a je jasné, že takováto dohoda o přidružení je možná pouze ve chvíli, kdy obě dvě strany se rozhodnou, že zodpovědně přistoupí ke svým závazkům. Co se týče nás, tak my jsme vyjednávali o společných vztazích s mnohými partnery. Proto jsme se také rozhodli, že se Panama stane součástí integrovaného středoamerického systému. A čekáme tedy, kdy na chvíli, kdy vstoupí v platnost všechny podepsané dohody a začnou platit společné standardy. Měli bychom říci, že eh, od té doby, kdy platí určité dohody z května 2010, se naše vztahy vztahy velmi posílily a začali jsme společně pracovat na naší integraci do systému SIKA. V tuto chvíli se nacházíme ve vyjednávací fázi, to znamená, že vyjednáváme o lhůtách a podmínkách, které zajistí kompletní účast Panamy na tomto systému. Já chci říci, že středoamerický eh, region je velmi důležitým obchodním partnerem pro Panamu. Co se týče eh, Střední Ameriky, tak je třetím největším obchodním partnerem našeho státu. Kromě toho také hodně vyvážíme do tohoto regionu. Také jsme se snažili samozřejmě naše společné, eh, naše společná politická opatření koordinovat. To znamená, že jsme se mohli některých obchodních jednání eh, účastnit společně se zástupci středoamerických států. Mohu říci, že v posledních třech letech jsme přijali velmi důležitá politická opatření, která se týkala také eh, veřejnosti veřejných zakázek. Tím se nám podařilo posílit celý náš finanční systém. Také se nám podařilo lépe začít kontrolovat naší fiskální politiku a náš veřejný rozpočet. Mimo jiné jsme také podepsali dohody o dvojím zdanění s několika partnery. Chceme tím v podstatě pouze zdůraznit, že my jsme opravdu zodpovědným, parla, zodpovědným partnerem. Na bilaterální úrovni mohu říci, že evropské státy a středoevropské státy, středoamerické státy v posledních letech pokročily opravdu o velký kus vpřed. To znamená, že vztahy mezi těmito dvěma regiony se opravdu posílily. Středoamerický eh, region je jistě velmi výhodný pro Evropu. Stejně tak výhodnou je i regionální integrace Střední Ameriky pro všechny středoamerické státy. Chceme se dále podílet na našem společném ekonomickém růstu a pomáhat našim občanům. Dámy a pánové, nechci tady vzbudit dojem, že všechna naše práce je u konce. Samozřejmě, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Stále budeme schopni naše systémy dále zlepšovat, budeme se upisovat novým závazkům. A já chci v tuto chvíli pouze říci, že my ve Střední Americe se těšíme na podepsání této dohody a doufáme, že k této dohodě Evropská unie přistoupí se stejným postojem a stanoviskem jako my. Děkuji vám a nyní promluví zástupce Kostariky, pan vyslanec eh, Tomás Dueñas. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážené dámy poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, jsem opravdu velmi rád, že zde mohu mluvit jménem naší vlády. Myslím si, že tato dohoda o přidružení je opravdu historickou dohodou a může být velmi výhodná pro středoamerické státy, stejně jako pro Evropskou unii a její členské státy. V první řadě bych rád zdůraznil důležitost této dohody, která je velmi důležitá pro prohloubení a diverzifikaci obchodních toků mezi našimi regiony. V podstatě jsme přešli od, regi- od eh, režimu, který byl unilaterální, dočasný a omezený, přes systém GSP k systému nebo k režimu, který je vzájemný, předvídatelný, moderní, transparentní a vychází ze společného normativního rámce. Tím mám na mysli samozřejmě dohodu o přidružení mezi Evropskou unii a Střední Amerikou. Tento mechanismus umožní evropským exportérům přístup k trhu, který počítá s více jak 40 miliony obyvateli. Je to v podstatě už desátý největší trh pro našeho obchodního, největšího obchodního partnera, kterým jsou Spojené státy americké. Tím chci říci, že je to opravdu velmi důležitý region. A nám se samozřejmě podařilo podepsat více jak 12 preferenčních dohod, které se týkají více jak 25 států. Středoamerický region se opravdu snažil napojit na nejdůležitější obchodní globální regiony. To znamená, že spolupracujeme jak se Severní Amerikou, s Karibskou oblastí, tak i s, Pacifickou, s Pacifikem. Myslíme si, že tato dohoda nám pomůže ještě zlepšit vztahy mezi Evropskou unii a námi. Chci říci, že šest středoamerických států se rozhodlo podpořit tuto dohodu a rozhodlo, rozhodlo se také že budou lépe chránit takzvané země, takzvaná chráněná zeměpisná označení. Rozhodli jsme se otevřít naše trhy tak, abychom umožnili preferenční přístup pro naše evropské partnery. Máme tady takové, takový nový aspekt. Ten, tato dohoda poskytuje našim vztahům opravdu dobrý právní rámec, v rámci něhož můžeme spolupracovat. Je to také, e, v podstatě nám otevírá nové oblasti, například oblasti telekomunikací, energetiky, udržitelných zdrojů energií, cestovního e, ruchu a dalších oblastí, ve kterých jsou evropské členské státy opravdu na prvním místě. Tato dohoda bude mít samozřejmě velký dopad na naší regionální integraci. Jak již bylo několikrát eh, řečeno, středoamerický region je jeden z nejintegrovanějších regionů na světě. V podstatě existuje velká normativní harmonizace v tomto regionu a já jsem si jistý, že tato dohoda naší integraci ještě posílí. Dámy a pánové, Střední Amerika potřebuje a také očekává s otevřenou náručí své evropské partnery. A ne pouze z toho důvodu, že sdílíme společné hodnoty, ale i proto, že se, že se chceme s vámi podělit také o to, čeho jsme dosáhli my a čeho jste dosáhli vy. Chceme zajistit, zajistit, aby pracovně právní předpisy v našem státě byly respektovány, abychom zlepšili naše environmentální eh, pravidla a zákony. A z tohoto důvodu jsme také přišli do vašeho výboru, abychom vás poprosili, abyste udělali všechno pro to, aby se tato dohoda o přidružení opravdu stala skutečností. Děkuji. Děkuji vám. A na závěr naší prezentací promluví pan velvyslanec Francisco Lima Mena z El Salvadoru, který je velvyslancem své země u Světové obchodní organizace v Ženevě. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, páni ministři, páni náměstci, vážené dámy, vážení pánové, páni vyslanci, přátelé. Jménem naší republiky eh, Salvador bych v první řadě rád omluvil našeho pana ministra Dala, který se nemohl bohužel eh, z důvodu jiných eh, politických závazků zúčastnit tohoto jednání. Já bych rád poděkovala za tuto příležitost, která nám byla dána v rámci tohoto slyšení. To znamená, že se můžeme vyjádřit k této dohodě o přidružení mezi Střední Amerikou a Evropskou unii. Tato dohoda o přidružení pro nás vždy představovala nástroj, který posiluje vztahy mezi oběma regiony. To znamená, že přispívá k hospodářskému růstu Salvadoru, poskytuje nám nové možnosti vývozu, v jak v oblasti průmyslových výrobků, tak také v oblasti služeb. To znamená, že mimo jiné také nám, pod, nám dává tu možnost podporovat přímé zahraniční investice. Evropská unie je třetím největším obchodním partnerem pro Salvador. Tady hovoříme o více jak 300 miliardách dolarů za rok 2011. Evropský trh je stále jedním z největších eh, světových trhů. Je to také trh, který představuje 500 milionů obyvatel, to znamená, že je pro nás velmi perspektivním trhem. Mezi hlavními vývozními produkty jsou mimo jiné tedy cukr, cukr, textil, melasa, přírodní cukr a tak dále. A i z tohoto důvodu si myslíme, že vyjednané obchodní kvóty jsou pro nás velmi důležité. Kvóty hlavně tedy pro, jak jsem ji zmínil, cukr, tuňáka a tak dále. To znamená, že jde v podstatě o to, abychom se zbavili těch asymetrií, které existují v tuto chvíli. My si myslíme, že tento nástroj je opravdu velmi dobrým nástrojem, který nám pomůže zajistit trošičku větší vyváženost a který nám také pomůže zlepšit naše pracovně právní předpisy a které, který nám také pomůže zajistit udržitelný rozvoj rozvoj pro naše obyvatelstvo. Co se týče přímých zahraničních investic, ty jsou pro nás opravdu jedním z nejdůležitějších nástrojů pro vytváření nových pracovních míst, hlavně v oblasti služeb v naší zemi. A i v tomto smyslu tato dohoda podporuje přímé zahraniční investice a to z dlouhodobého hlediska. Tím chci pouze ještě jednou podtrhnout důležitost této dohody o přidružení pro naší zemi. Nejde pouze o konsolidaci, nejde pouze o rozšíření celních preferencí, který, jak se vychází ze systému GSP, jde také o právní jistotu, kterou získáváme díky této dohodě. Je to právní jistota pro všechny, kteří chtějí investovat v našem regionu. Jak jsem již řekla, eh, vyjednávání o této dohodě a dohoda samotná pomáhá naší vlastní středoamerické integraci, protože pro nás je integrace opravdu velmi důležitá. V rámci integrace jsme, jsme, eh, vyjednávali, jsme vyjednávali o zásadních podmínkách eh, v oblasti cel, zdravotních standardů a tak dále. Od té doby, co vznikl společný trh v roce 1960 v naší regionu, obchodní výměna mezi našimi státy v regionu vzrostla o 11,5 A z toho samozřejmě mají velký užitek všechny podniky a hlavně malé a střední podniky. Tato dohoda o přidružení posiluje a rozšiřuje integraci našeho společného trhu. Prostřednictvím této dohody se nám podařilo také posílit vztahy mezi Evropskou unii a Střední Amerikou. Díky tomu se také posílily naše instituce, které také umožnily následnou implementaci podepsaných dohod. A to všechno samozřejmě pomáhá opět exportérům, hlavně tedy zástupcům malých a středních podniků. Tato fáze je pro nás zcela zásadní a my opravdu můžeme v tuto chvíli říci, že tato dohoda bude opravdu prospěšná pro všechny části našeho obyvatelstva. Děkuji vám. To byly všechny prezentace eh, dohody Evropské unie s vládami středoafrických zemí a na debatu v tomto výboru. A já dávám slovo Pavlo Salbovi, který je zpravodajem našeho výboru ENTA pro obchod a hospodářské stavy mezi EU a Střední Amerikou. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, paní velvyslanci. Dámy a pánové, děkuji za všechny vaše prezentace a také za vyjádření vašich snah a nadšení z této dohody. Já souhlasím, že tato dohoda o přidružení je velmi důležitá, protože je to první dohoda, první biregionální dohoda mezi o, o první regionální dohodu mezi středo, Střední Amerikou a Evropskou unii. Myslím si, že to je opravdu sociálně hospodářská výzva, která nemá žádný precedenci. Je to opravdu velmi důležitá a vyvážená dohoda pro Střední Ameriku. Je to dohoda, která poskytuje mnoho příležitostí jak Střední Americe, tak Evropské unii je to dohoda, která zjednoduší investice a ty investice budou daleko jistější a bezpečnější. Ten potenciál pro Evropskou unii je hlavně samozřejmě v oblasti udržitelných zdrojů energie, v oblasti služeb, služeb a tak dále. A v čem spočívá potenciál pro střední Ameriku? To si myslím, že je zcela jasné. Ne pouze eh, ve smyslu HDP, Sam všichni víme, že tady ty dopady budou pozitivní je to dohoda, která poskytuje zcela výjimečné eh, možnosti pro posílení regionální integrace, kterou jsme již několikrát eh, zmínili. Já si myslím, že již bylo učiněno opravdu mnohé, ale pořád ještě ta cesta před námi je velmi dlouhá. Jsem si jistý, že tato dohoda opravdu pomůže posílit středoamerickou integraci. Já jsem velmi rád, že se tady zmínily i některé statistické údaje o obchodním růstu. Dohoda mezi Střední Amerikou a Evropskou unii jistě posílí i sociální soudržnost ve Střední Americe, také posílí udržitelný rozvoj a také posílí vytváření kvalitních pracovních míst. Já bych také rád zdůraznil eh, důležitost eh, hospodářské diverzifikace. Tato dohoda musí představovat příležitost, ale jasnou příležitost pro další diverzifikaci hospodářství eh, států Střední Ameriky. To znamená, že se nemůžeme soustředit pouze na zemědělské výrobky, ale měli bychom se soustředit na jiné výrobky, jako například eh, mikročipy nebo na eh, služby. Já bych tedy v tuto chvíli eh, pouze rád řekl, že bych si velmi přál, aby tato dohoda byla co nejdříve ratifikována, abychom mohli z této dohody začít těžit co nejdříve. A nyní kolega eh, Jörg za Evropskou lidovou stranu, daleko je Lašfried za zpravodaj pro právní nástroj, který reguluje eh, pojistku pro tuto dohody a je za socialistickou skupinu Jörg. Děkuji vám, pane předsedo, jelikož moje španělština je prakticky nulová a asi by mi nikdo nerozuměl, budu hovořit anglicky a já myslím, že by to nemělo činit potíží. Jakožto zpravodaje pro pojistnou pusté, pojistné ustanovení, můj moje funkce je trošku jiná. Já tady vlastně nejsem proto, abych vysloveně chránil evropské zájmy, ale spíše abych dozíral na to, že obchod, který probíhá, se odehrává aspoň trochu férovým způsobem. Samozřejmě, že ty dovozy, mm, že není eh, to tak úplně přehledné, možná, že by se dal zmínit eh, příklad eh, nejodlehlejších oblastí Evropské unie, což tady ochránu jejich zájmu. Možná, že jde také o zájmy evropských pěstitelů banánů. No, pro mě byl tento proces zajímavý tím, protože velmi často se na mě obraceli zástupci občanské společnosti ze Střední Ameriky, kteří měli určité problémy s touto dohodou a také chtěli jakousi ochranu ze strany EU, což tedy pro mě jako zpravodaje eh, k tomuto této ochranné doložce byla trošku obtížné, eh, protože tady jde vlastně o ochranu zájmu lidí, kteří pracují na obou stranách Atlantiku, takže eh, jak tady v Evropě, tak eh, ve střední Americe bylo třeba se zaměřit na práva pracujících, na malé a střední podniky ve výrobních oblastech a samozřejmě také na situaci firm, které produkují bioprodukty a samozřejmě také tradeových eh, produktů. Takže eh, toto je vlastně obsahem té ochranné doložky. Nejde totiž jenom o ochranu evropského průmyslu a obchodní zájmů, ale také o ochranu lidí, kteří velice intenzivně pracují na obou stranách této dohody a přesně o to se snažím. Chtěl bych poděkovat také ministrům za jejich velmi zajímavé příspěvky. A určitě to je pro mě velkou podporou pro práci na této otázce. Děkuji a než dáme slovo členům výboru, vyschněme si další externí Eh, řečník je experty a zástupce zainteresovaných stran. Začal bych eh, Stevem eh, Woolcockem z London School of Economics, který byl koordinátorem studie o, obchod, o kapitole pro obchod v této smlouvě. Děkuji vám, pane předsedo mým úkolem je shrnout tu studii, která byla provedena pro výbor ENTA. A já se tedy pokusím eh, to učinit. Tak nejdříve, do jaké míry je eh, tento, tato dohoda v souladu s politickými cíly EU. Je to tedy meziregionální dohoda, to znamená, že je naprosto v souladu s evropským cílem prosazovat a napomáhat regionální integraci v jiných částech světa. Je to eh, dohoda eh, velice širokého záběru a eh, je v souladu s převažující interpretací článku 24 dohody GATS roku 94 a s článkem 5 dohody GATS. Evropská politika, která se týká zón volného obchodu je také v podstatě v souladě s obchodními cíly, to znamená, že také je to eh, v souladu s strategií, poděvač eh, Střední Amerika se podělí asi půl procentem na dovozu a jenom třemi desetinami procenta na eh, vývozu, což je, jsou čísla z roku 2010. Dá se říci, že interregionální obchod eh, velice, růstě, eh, velice eh, roste, velice prudce roste, takže je to skutečně v zásadě v souladu s evropskými politikami. O něco méně explicitním aspektem politiky EU je to, jak, v jakém vztahu je to k tomu, co dělají jiní, třeba eh, také eh, dohody, které uzavírají Spojené státy se Střední Amerikou nebo Kanada. V této souvislosti tato dohoda více méně se vyrovná dohodám eh, vyjednaným Spojenými státy a Kanadou. Došlo k určitému zlepšení ekonomického, tedy sociální e, situace, blahobytu se vypo, e, vyplývajícího z ekonomické činnosti. E, došlo třeba v Kostarice no, o, k nárůstu o HDP o 3,5%, což je ovšem tedy velice optimistický odhad v dopadu udržitelnosti ale eh, tyto pozitivní dopady určitě nejsou rovnoměrně rozloženy, což je problém. Eh, Střední Amerika by měla na tom všem získat, čili to znamená zvýšení exportu, což ještě zvýší přebytek exportu eh, vůči EU. Střední Amerika vstupuje do systému bezcelního eh, styku eh, v rámci eh, dohody GSP+, a bude se to týkat banánů, cukru, cukrové molasy a dalších. Ke klíčovým otázkám patří zajištění dlouhodobě garantovaného preferenčního přístupu na trh tak aby to nebylo ovlivněno jakýmkoliv reformami schématu GSP. Podíl na růstu HDP v Evropě je celkem zanedbatelný. V absolutních číslech je to 2,3 miliard, ale to je ještě poměrně velmi optimistický ořád. Evropská unie bude mít z tohoto výhody v podobě rozšířených exportních možností klasických oborech, jako je eh, automobilový průmysl, strojírenství a podobně. Eh, nicméně eh, závazky střední Ameriky v oblasti služeb je, jsou daleko větší než v rámci GATS, ale to je dohoda staré 20 let. Nyní několik eh, podrobností. Eh, my eh, zde máme určitou akumulaci, která umožňuje umožňuje zahrnout další regiony, čili je to oblast Anska a je tady možnost zahrnout další země v rámci regionu, kde existují také obchodní eh, dohody s EU. Pokud se týče technických eh, bariér, to znamená opatření typu SPS a eh, dále také hygienických předpisů, tarify, jakmile budou zrušeny, je všechno v naprosto pořádku se legislativou. Nyní jde o vytvoření speciálních komisí, které by, si mohly, které by se zabývaly možnými budoucími problémy. Eh, pokud se týče eh, nápravy v oblasti obchodu, tak máme zde protidumpingové eh, opatření a také cla, která zatím zůstávají v souladu a podle platnosti podle pravidel Světové obchodní organizace. Jsou zde dvoustranná ochrana opatření a je to v souladu s ostatními nebo s jinými opatřeními tohoto typu v jiných evropských dohodách o svobodném obchodu. Bude ovšem možné zavádět pojistná, eh, speciální opatření pro jednotlivé velmi odlehlé regiony, třeba evropských, eh, týká se to evropských teritorií v Karibiku. Pokud se týče práv eh, duševního vlastnictví, ustanovení jsou opět v souladu s evropskou politikou v tom smyslu, že posilují implementaci a vynucování práv duševního vlastnictví. Jak již bylo řečeno, geografická indikace je oblastí, kde platí ustanovení TRIPS+, plus. určité obavy občanské společnosti, eh, které se týkají právě opatření TRIPS+, plus, eh, byly zde zmíněny a Týká se to například eh, deklarace z Doha v roce 2001 o TRIPS a deklarace k veřejnému zdraví v roce 2003. Pokud se týče veřejných zakázek, investic a konkurence, opět eh, to vše je široce pokryto, k tomu není moc co dodat, eh, snad jen tolik, že závazky na straně nakupujících eh, subjektů jsou eh, velice rozmanité eh, v Panamě nebo v Kostarice. V podstatě se dá říci, že pokud se týče transparentnosti, tady tak pravidel, která zde platí, vše je v souladu s GPA tedy dohodě o veřejných zakázkách podle Světové obchodní organizace. Opět eh, se konstatuje, že země Střední Ameriky eh, vyloučili některé, vylučují některé citlivé sektory, ale mm, není zde eh, řešena záležitost ochrany investic, neboť tu řeší bilaterální smlouvy. Jak bylo řečeno, týká se to ustanovení o eh, konkurenceschopnosti příslušných politikách a také o zřízení úřadu pro dohledu na hospodářskou soutěž do tří let. A to se bude týkat také, eh, také obchodu s jinými zeměmi. E, ještě poslední věc, lidská práva a udržitelný vývoj, jak bylo řečeno, máme v dohodě doho, e, ustanovení o lidských právech, ale ta není spojená s existencí dozorového orgánu, který by byl speciálně stanoven. Vynucování ustanovení o lidských právech je tady možné podle smlouvy, čili pravomoci jsou zde ustanoveny a otázka je sledování monitoring a eventuální použití, co nepoužití těchto ustanovení. Eh, je to mnohem, eh, jak si ten dohzor je mnohem eh, silnější v oblasti udržitelného rozvoje, také eh, multilaterálních dohod o životním prostředí a mm, také eh, a záležitosti pracovního trhu, ale eh, je zde pouze peer review mechanismus a chybí tady zcela sociální ustanovení, která by zavaděla sankce. A pokud se týče celkového dopadu této dohody, tak ten skutečně bude hodně záviset na konkrétní implementaci, eh, poněvadž eh, tím samotným eh, podpisem se zatím mnoho neřeší. To vše se teprve bude z různých pohledů sledovat časem a bychom tady doporučili, aby parlament a výbor INTA zvážili, jak co nejefektivnější eh, sledovat eh, implementaci této smlouvy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Začínáme nabírat sklus, takže od nynějška budu více striktní, pokud je o řečnickou dobu. Jací jsou tedy naši další řečníci? Všechny poprosím, aby striktně dodrželi řečnickou dobu. Vyslechněme se nyní názor pracujících. Naším dalším řečníkem je Juan Moreno, který je poradcem ECOS, Evropské konference odborových svazů, a členem Evropského hospodářského, hospodářské sociální rady, respektive sociálního výboru, což je poradní orgán EU. Pane Juane Moreno, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já asi nebudu hovořit s takovým nadšením o dohodě, o přidružení jako ostatní řečníci, protože já zastupuji zde Evropskou odborářskou konfederaci, která združuje všechny evropské odboráře ze všech států. Je to organizace, která podporuje mezinárodní obchod a která ví, že hospodářský růst a rozvoj Evropské unie závisí na otevření evropských trhů a na schopnost také otevřít se světovým trhům. To znamená, že se musíme přizpůsobit novým podmínkám, a musíme se otevřít i regionům, ve kterých eh, podmínky nejsou vůbec tak výhodné. My jsme samozřejmě spolupracovali i s, odboráři, s odboráři ze střední Ameriky. A mohu říci, že naši středoameričtí partneři od začátku se stavili velmi kladně eh, k naší spolupráci a také velmi kladně k této dohodě o přidružení protože jsou přesvědčeni o tom, že tato dohoda může posílit integraci ve Střední Americe a může jim pomoci překonat i některé interní asymetrie. Může jim také pomoci zlepšit pracovní podmínky a může také posílit jejich práva. Bohužel ale musíme říci, že ty údaje, které jsme obdrželi od našich eh, odborářských partnerů, ale také i od jiných eh, organizací, tak eh, tyto údaje nám dávají jasný důkaz o tom, že stále ve většině států panuje beztrestnost. Například, jaká je situace v, Guatem- v Guatemala? Mezi lety 2007 a 2011 bylo v Guatemala usmrceno 59 odborářů a toto číslo neustále roste. Všichni se dívali na Kolumbii jako na nejnásilnější eh, zemi ale chci říci, že v Guatemala bylo zavražděno více žen a více odborářů než eh, v Mexiku například a je třeba si opravdu uvědomit tento kontext represe. Co se týče počtu odborářů v Guatemala, tak toto číslo se snížilo z 9 na 2 a to je třeba zdůraznit. To znamená, že ve Střední Americe se naši partneři snažili jak si prosadit a bojovat za eh, jasné záruky, které by se staly součástí této dohody, které by také splňovaly standardy Mezinárodní pracovní organizace. Snažili se přimět své vlády k tomu, aby podporovali politiku, která bude podporovat důstojné pracovní podmínky a bude také chránit lidská práva a bude také chránit práva odborářů. My jsme vypracovali sociální titulu. Nebyli jsme to my, byli to eh, partneři z různých institutů, kteří tuto kapitolu vypracovali a my jsme ji podpořili. My jsme tuto kapitolu poté předali středoamerickým vládám a Evropské unii. Mohu říci, že tento dokument v podstatě nebyl v podstatě zohledněn ani jednou eh, z těchto dvou stran. To znamená, že dopad tohoto dokumentu byl naprosto minimální a to i přes ty pozitivní aspekty v celém tomto dokumentu. A i z tohoto důvodu i když musíme samozřejmě přiznat, že tato dohoda má mnoho pozitivních aspektů, je třeba říci, že co se týče jaksi participace a co se týče integ- regionální integrace, tak my si myslíme, že Evropský parlament by měl vyslat jasné poselství, tak aby v budoucnosti byly posíleny ty orgány, které, by, které vznikly, například smíšený poradní výbor, různé výbory a podvýbory a tak dále. Ty samozřejmě můžeme vytvářet, ale nejde o to je pouze vytvářet, jde o to, aby tyto výbory fungovaly, aby mohly také poskytovat určité záruky, aby fungovaly efektivně a aby také měly určitou výkonnou moc. A to je v podstatě všechno pro tuto chvíli. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní si vyslechněme názor podnikatelské sféry, zaměstnavatelů. Pan Rafikas je zástupcem Ganesy, což je evropský, španělský globální expert na obnovitelné zdroje energii a výrobce větrných elektráren. Kde vás máme? A. You have a PowerPoint presentation, I presume. Máte pro nás PowerPointovou prezentaci asi? Ale platí pro vás stejný časový limit. Sorry, eh, eh, buenas tardes, señor. Eh, ano, ano, vím to, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Uh, Nejdřív bych chtěla poděkovat tomuto výboru za pozvání našeho globálního podniku na toto slyšení, protože tímto mohu také říci něco o evropském podnikatelském sektoru. Bude samozřejmě hovořit o těch výhodných aspektech této dohody o přidružení, ale ještě předtím bych vám ráda řekla něco na úvod. To znamená, že bych ráda představila náš podnik, abyste věděli, co pro nás v podstatě ten proces internacionalizace našeho podniku znamená. My jsme vznikli v podstatě přibližně před 34 lety a 18 let se zabýváme větrnou energií. Jsme přítomni ve více jak 50 státech. Eh, v produkujeme nebo instalovali jsme více jak 24 143 megawatů a jsme tedy e, výrobci větrných turbín a kromě toho jsme také e, výrobci nebo e, těmi, kteří udržují a instalují větrné parky. A tady máte tedy čísla v megawatech tak když se podíváte na ten podnikatelský eh, základ, kde pracujeme, jsme přítomní ve více jak 4, nebo ve 34 státech. Vidíte, že jsme přítomní i v Číně, v Jižní Americe, v Evropě. V posledních letech jsme, objel, eh, jsme otevřeli dalších pět našich výrobních center. Tady vidíte, jak se snažíme být přítomní na mezinárodní úrovni, což je něco, o co se snaží většina podniků v posledních eh, letech v podstatě, když se podíváte na eh, naší výrobu v megawatech, tak vidíte, že v roce 2003 89% naší výroby se soustředilo na Španělsko, ale v roce 2011 ve Španělsku už bylo pouze 8% a ve zbytku světa 92%. Více jak 15 procent eh, naší výroby bylo nasměřováno do Latinské Ameriky. A tato čísla se samozřejmě stále mění. To znamená, že máme ve světě více jak 24 tisíc eh, megawatů. To znamená 36 milionů C, tun CO2 a v celém světě tedy i ta naše výroba je tedy zcela zásadní. Když se chcete podívat tedy na to, kde jsme nejvíce zastoupeni, tak to vidíte tady na tomto diagramu. Já jsem hovořila s panem velvyslancem i s panem náměstkem z Hondurasu a je třeba zmínit největší větrný park, který byl otevřen nedávno ve Střední Americe. Je to v podstatě projekt, který zajistí 80 dodávek energie v celé zemi a kromě toho tedy zajišťuje také přístup k elektřině v regionech, ve kterých do otevření tohoto větrného parku žádná elektrická energie nebyla. A teď, pokud mi dovolíte, tak bych přešla k tomu, co pro nás znamená tato dohoda. Tato dohoda je pro nás jasným eh, pozitivním krokem ke konsolidaci Gamesa je samozřejmě již dlouhé existující podnik, který se stále více a více snaží být eh, přítomný při konsolidaci, při procesu konsolidace v celé Latinské Americe a i ve Střední Americe. My se budeme snažit vytvářet společné politiky a budeme se snažit také harmonizovat náš pra, společný právní rámec, který bude chránit investice a díky tomu samozřejmě i naše aktivity z krátko i dlouhodobého hlediska budou stále atraktivnější. Je velmi důležité podporovat dialog a spolupráci v rámci našich společných mezinárodních, mezinárodních eh, aktivit, protože takovéto aktivity pomohou a budou ku prospěchu eh, všech států, včetně Střední Ameriky. Doufáme, že tato dohoda také navýší užití obnovitelných zdrojů energie eh, v této oblasti, že to také povede k tomu, že vzniknou nové politiky, které povedou k další podpoře a posílení takovýchto obnovitelných eh, zdrojů. To znamená, že dojde k podporování eh, energetických zdrojů, jako, jsou, jako je například větrná energie. Samozřejmě, že tyto čisté energie mají ještě velký potenciál rozvoje v této oblasti. Nehovořím tady pouze o eh, místním, regionálním a národním rozvoji Jde o to, abychom zajistili opravdu o abychom zajistili udržitelný rozvoj, abychom splnili naše celosvětové závazky, které jsme si stanovili. A zcela na závěr chci říci, že pro naší firmu Gamesa bylo opravdu velkou ctí, že jsme byli pozváni na to slyšení. Chci říci, že pro náš podnik, stejně jako pro spoustu dalších podniků, je spolupráce s tím s těmito regiony nebo s regionem Střední Ameriky opravdu velmi důležitá. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. A naším dalším řečníkem bude zástupce Středoamerické občanské společnosti, paní Amanda Cruz z Kodese, Hondurasu. Kodese značí Honduraská rada pro sociální sektor ekonomiky. Pani Amando, kde vás máme? Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Já k vám přicházím z regionu, který eh, počítá se opravdu velmi pracovitými lidmi. Nicméně chci říci, že čelíme problému násilí, který které neustále vzrůstá. Máme opravdu nejvyšší počet vražd a čelíme problému velmi zranitelné demokracie, problému beztrestnosti a korupce. Přišla jsem za vámi z Hondurasu. Před třemi lety došlo ke státnímu převratu v naší zemi a to vedlo k velké sociopolitické, společenskopolitické krizi. Dnes odpoledne se nacházíme na půdě par- Evropského parlamentu. Přišli jsme sem hovořit o dohodě o, vol- o přidružení. Dále budu o této dohodě hovořit jako o dohodě Kafta Plus. Tato dohoda o volném obchodu by měla být základem v podstatě pro naší další spolupráci když budu hovořit eh, o, o, v podstatě nechci hovořit pouze o této dohodě. Hovoříme o této dohodě už více jak pět let a chci říci, že dopady této dohody a tohoto vyjednávání jsou opačné, než jsme zamýšleli na začátku. Chci říci, že je třeba po, v podstatě srovnat tuto dohodu o přidružení s dohodou o volném obchodu. A chci hovořit v této souvislosti o třech důležitých bodech, protože u těchto bodů máme velmi mnoho statistických údajů, které podpoří to, co řeknu. Za prvé, chci hovořit o asymetriích. Myslím si, že ty asymetrie jsou zcela jasné. A chci hovořit o třech různých e, úrovních. První re, eh, úroveň je mezi regiony, dále mezi státy a poté o interních asymetriích v každé zemi problémy. V první řadě je třeba hovořit o konsolidaci obchodních vztahů s Evropou, které v podstatě vychází pouze z obchodní výměny surovin. Ale jak chcete, abychom se dále rozvíjeli, pokud budeme vyvážet pouze ovoce a zeleninu anebo oříšky? To přece nemůže fungovat. Za druhé, je třeba si uvědomit, že technologický rozvoj ve výrobě v, naší, eh, v našem regionu je opravdu zásadně nižší než v jiných regionech, eh, Evrop, v jiných regionech včetně Evropy. A dále je třeba si uvědomit také, jaké to všechno má za environmentální dopady, protože my jsme jedním z nejzranitelnějších eh, regionů na celém světě. Dochází k rozšíření zemědělských hranic, k odlesňování, neustále eh, více se spotřebovává voda na monokultury, eh, které mají jediný cíl pěstovat biopaliva. To všechno vede ke znečištění vzduchu. A k čemu to vede? Vede to k potopám v zimě a k suchu v létě. A to všechno samozřejmě také ničí naše ekosystémy a biodiverzitu. O tom jsme samozřejmě již eh, hovořili v naší analýze, kterou jste si vyžádali. Nicméně tuto analýzu jste vůbec nezohlednili ve vaší dohodě. Co se týče kapitoly o eh, obchodu a udržitelném eh, rozvoji, tak ten, tato kapitola vůbec neodpovídá na tyto problémy. Kromě toho se v něm v té kapitole vůbec nehovoří o nových mechanismech řešení konfliktu. A tím tím mohu pouze říci, že dohoda o volném obchodu už není dohoda o přidružení plus, ale dohoda o přidružení minus. Třetí téma, které je velmi důležité, tak to je zaměstnanost a přestěhovalectví. Uh, co se týče zaměstnanosti, tak ta se snížila jak v zemědělství, jak ve venkovských oblastech, tak také ve městě. Myslím si, že eh, dohody o přidružení a dohody o volném obchodu v podstatě nevedly nebo neposkytly žádnou přidanou hodnotu pro většinu obyvatelstva. Nezaměstnanost vzrostla a chci říci, že pracovně právní podmínky v práci se opravdu velmi zhoršily. Tyto dohody o volném obchodu v podstatě nevedou k důstojné práci a také porušují základní standardy Mezinárodní organizace práce. Pokud byly vůbec nějaké výhody, tak tyto výhody se soustředily pouze nebo omezily pouze na ekonomické elity v naší zemi. To znamená, že tady chyběly ty příležitosti, které tyto dohody slibovaly na začátku. Dámy a pánové, my si myslíme, že tato dohoda by neměla být ratifikována, protože tuto dohodu musíme přeformulovat. Musíme změnit znění této dohody, musíme zohlednit to, co jsme se naučili, nebo to, co nás měla naučit finanční světová krize. Je třeba posílit regulaci v této dohodě. Musíme zajistit, že budou posíleny a zaručeny základní standardy, a to v oblasti jak ekonomické, tak sociální i kulturní. Musíme zajistit, že bude chráněno životní prostředí a že bude posílen občanský dialog. Chci říci, jménem našich lidových podnikatelů z oblasti sociální ekonomiky, tím mám teď na mysli eh, podnikatelské svazy, eh, zemědělské podniky, malé výrobky, výrobce. My v podstatě vás vyzýváme, vás, eh, kteří jste v posledních letech a desetiletích podporovali mír v naší oblasti, abyste se dál o to pokoušeli, abyste opravdu, abyste se nesoustředili pouze na těžbu e, našich surovin, ale abyste nám pomáhali i v jiných oblastech my bychom chtěli, abyste si i nadále uvědomali svou zodpovědnost a potřebu dále podporovat náš region s vašimi humanistickými myšlenkami. Děkuji. Také jsme přizvali Alisiu Bartienu ze Sepalu, hospodářského výboru pro Latinskou Ameriku. Tato zástupkyně však nemohla nemohla dorazit. Poslala nám sdělení po videu, ale vzhledem k tomu, že na nás tlačí čas, rozhodli jsem se obeslat všem přítomným eh, toto video elektronickou cestou. Tak to se s ním tady budete mít možnost seznámit. A nyní dáme prostor členům našeho výboru. Začnu členy stále skupiny pro Střední Ameriku. Již jsme si vyslechli Pabla Thalvu a Jorga Lechtfrieda a nyní dám slovo dalším členům, kteří jsou přítomně. Začnu Emou McClarkenovou z EKR. Máte slovo. Je to, myslím, poprvé, co vystupujete v našem výboru, takže vítejte. Ano, máte pravdu, děkuji. Vítejte, pane komisaři, děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišel. Jsem novou členkou tohoto výboru, těším se na spolupráci s vámi. Velmi si cením to, že jste mezi nás dnes přišel. Chci poděkovat také všem ehm, zástupcům středoamerických eh, zemí, kteří vystoupili s takovým entuziasmem a o spolupráci s Evropskou unii. Doufám, že půjde o pozitivní dohodu pro nás. Ráda bych se zeptala přímo pana komisaře na základě o vystoupení, a jdeme tedy o eh, pohled komise. Eh, zdá se, pan komisař domnívá, že tato dohoda o přidružení je dokumentem spíše politickým než hospodářským, a pokud ne, proč? Eh, pokud vezmeme, jak vypadá obchodní pilíř dohody versus její politický rozměr. A mám ještě konkrétní dotazy ohledně evropského odvětví lihoven. Slyšeli jsme, že toto odvětví bude mít prospěch odbourání některých eh, dovozních cel, což je součástí dohody, ale zajímalo by mě od pana komisaře, jaká nám může dát ujištění ohledně toho, že bude podpořena reforma diskriminačních eh, celních režimů, které fungují eh, u některých středoamerických zemí a jak bude, jak bude komise vynocovat ochranu geografických značení Eh, například u produktu, jaký, jakým je skotská whisky. Takže jeden obecný dotaz, jeden konkrétní. Děkuji mnohokrát. EKR eh, e jsou evropští konzervativci a reformisté, jakožto politická skupina v Evropském parlamentu. Za zelenání vystoupí pan Janek, Janek Žado. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem přítomným řečníkům. Ještě to velmi dobře zaznělo přede mnou, když eh, prezentujeme tuto dohodu, zejména ti, kdo ji eh, podepisují, máme pocit, že, že eh, to má samé výhody, ale eh, a že tedy to přinese spoustu peněz, přinese to růst, přinese to rozvoj. Ale bohužel víme, že realita je odlišná. Já nechci říkat, že podpisem této dohody nutně Eh, přijdeme o peníze, ale všude, kde jsou zisky, jsou také náklady. A mne by bývalo zajímalo zejména eh, ze strany zástupců Střední Ameriky, kteří zde zastupují země, které čelí hospodářským potížím, obrovským sociálním problémům a také eh, čelí politickým problémům. Zajímalo by mne, jak vnímají stránku nákladů souvisejících s touto dohodou evidentně v té dohodě jsou mléčné kvóty. Já si myslím, že to prospěje více evropským producentům mléka než středoamerickým. Pokud je o přístup, na, přístup k veřejným zakázkám ve vašich zemích, eh, víte, i ve velké zemi, jako je Francie, dnes eh, prezident, eh, který je liberál konzervativec, kandidát opět na prezidenta, říká, že třeba zreformovat oblast veřejných zakázek, tak aby se to stalo hnacím motorem eh, naši, pro naše podniky. Takže eh, jak chcete eh, ustát toto obrovské otevření trhu s veřejnými zakázkami? Všichni jste zmiňovali a normálně byste ji měli zmiňovat, zejména v Evropském parlamentu, otázku lidských práv a otázku environmentální. Já nechápu, jak vy ospravedlníte vůči svým občanům a jak můžete ospravedlnit zde v Evropském parlamentu kapitolu o trvalé rozvoji, která jediná není eh, podrobena mechanismu pro řešení sporu. To je jediná věc, u které nemůžeme vést spory. To jde přece jenom proti eh, té, eh, té udávané logice. To tady, tady to svědčí o tom, že hospodářské zájmy jsou důležitější země než lidská práva, než ekologická udržitelnost. A nyní abych eh, se dotkla pana komisaře Rekuta jeho vystoupení Panama. Panama je víceméně považována za eh, daňový raj. Mne by zajímalo, jak budete řídit eh, toto jednání. Tady se znovu stvrzuje bankovní tajemství. Zajímalo by mě, zda například v případě vyšetřování transferu finančních prostředků do Panamy Evropa nebude mít možnost formálně požádat o zrušení ad hoc, tedy bankovního tajemství s Panamou. Děkuji a není Helmut Scholz za Evropskou spanou levici. Děkuji, pane předsedo. Tady toho máme ještě hodně, na, o čem bychom mohli a měli bychom diskutovat. Já se proto tady soustředím na několik málo bodů. Sociální, politická a ekonomická realita v Evropské unii, také v regionu Střední Ameriky, musí být eh, jakýmsi milníkem pro vyhodnocení výsledků eh, při realizaci této smlouvy. Proto mám otázku na pana komisaře. Tuto dohodu musíme být schopni obhájit a vyjasnit také občanům EU. A teď, když máme eh, Řecko, Portugalsko, Španělsko, eh, to se může ptát v této současné strukturální krizi EU, co nám to přinese. G20 se usneslo na tom, že je třeba, aby byly finanční obchody transparentnější a proto já se velice divím, že tady tato smlouva eh, se spíše, spíše jde tedy jaksi eh, právě opačným směrem, ať už tedy ta stará G20, nebo eh, také při tady přímo v, v Evropském parlamentu. Když se podíváme tedy na článek 195 odstavec 3, tak to tam třeba vysloveně chybí. A ještě mám otázky na představitele středoamerických zemí. Jestli tedy to eh, je také, eh, má se tam vlastně rozrůstat eh, Eh, rozrůstat pěstování eh, plodin pro oropu, pro maolina zejména. A to by potom tedy bylo také pro účely exportu do EU. No ale to potom znamená, jaké to bude mít dopady na eh, prostředí, na jejich život a tak dále. Dále, pane komisaři, co budeme, jak budeme investovat do Střední Ameriky tak, aby se zvyšovala její kapacita pro eh, další vyjednávání. Budeme tam dávat další prostředky, nebo to přenecháme přímým účastníkům. A eh, směrem ke Guatemala a k zástupcům Střední Ameriky eh, na summitu guatemalský prezident navrhl legalizaci obchodování s drogami v zájmu ochrany a pokoje v regionu. Mě by zajímalo tedy, eh, jestli si někdo uvědomuje, jak strašný dopad to bude mít na obyvatele v tomto regionu. To skutečně eh, prostě s pomocí Evropské unie a prostředků Eh, prostě by to, eh, my, my, my jim chceme tedy umožnit to, aby mohli žít tedy takto, aby po škole nebyli ohrožováni, eh, ohrožováni mm, prostě to tím drogovým prostředím, ale a bohužel pokud ovšem se neuplatní ve společnosti, tak se to vrací. Opět jsou ohrožování. Mě by zajímalo, jestli legalizace drog je skutečně v souladu s tímto úsilím. A mě by zajímalo, jak to Evropská unie bilaterálně sama hodnotí. A také to eh, v podstatě, jak se to týká, týká také našich obchodních dohod. Co možná bych toho mohl mít ještě více, ale zatím to nechám tak. No, no, no. no Pan komisař nepochopil váš první dotaz, obávám se. Pane Šolci, já jsem váš první dotaz eh, nepochopil. Vy jste řekl, můj první dotaz zní takto, ale pokud eh, jsem vás sledoval, tak tam žádný dotaz nezazněl. Možná jsem vás špatně pochopil. G20 požaduje větší transparentnost a zodpovědnost bank pro posílení, také posílení pro posílení té propustení regula, regulač, regulatorů. Proto si myslím, že eh, ten článek 195 eh, odstavec 3 je přesně opak tohoto směrování G20. Například eh, kontrola kapitálu nebude povolena. Svobodný pohyb, volný pohyb kapitálu je povolen podle legislativy hostitelské země. Takže myslím si, že toto je směr, který je v rozporu s dohodami a směry, které Evropská unie nastupuje společně s jinými zeměmi v G20. Že tady to je v rozporu s konkrétním obsahem této dohody. Okay, let's uh, listen to... Dobrá, vyslechněme se nyní uh, Catherine uh, Birdes Alde. To je první žádost o slovo z řad členů tohoto výboru. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vědoma, že čas tlačí a potřebujeme ještě prostor pro odpovědi, takže se pokusím o co možná největší stručnost. Když na pár věcí bych přece ráda upozornila. Myslím si, že eh, Emma správně upozornila na to, na ten aspekt zajde spíše hospodářskou či politickou dohodu, protože eh, mnoho jsme toho eh, tu dnes slyšeli o tom, že budeme pomáhat prohloubení regionální integrace, což pro mě je politický rozměr věci. ale e, mají tedy o ekonomickou dohodu. Velice ráda jsem slyšela pana komisaře, který znovu řekl, že tato dohoda bude obsahovat e, v kvalitní podobě téma environmentální ochrany. Já jsem dnes obědvala s držitelem ceny za ekologii z vlastní země z Velké Británie. A Vyslechla jsem si vystoupení 12-leté dívky, která hovořila o tom, eh, jak myslí už na své děti a na to, jaký svět, v jakém stavu jim svět předá. Eh, trápilo ji, eh, zda chráníme dostatečně planetu, hovořila o místně produkovaných potravinách, o tom, že kupujeme jablka z Nového Zélandu, že potraviny cestují nevyspělné vzdálenosti po světě a že prostě spotřebáváme zdroje neudržitelným způsobem a tempem. Potřebujeme obchod, já je vítám, ale v určitém okamžiku eh, budeme muset čelit dotazům eh, těchto následných dívek nejenom v Evropě, ale i ve Střední Americe. Co děláme pro, planetu? Máme doložky o trvalé rozvoji, hovoříme stále o trvalé rozvoji a tak dále, ale co to všechno znamená? Eh, z toto týdne na jiném slyšení jsme se kladli otázku, za trvalá udržitelnost znamená tež v Evropské unii jako v Guatemala. Možná bychom měli uspořádat eh, samostatné slyšení o tom, co přesně myslíme slovem trvale udržitelný. Tím slovem se neustále operuje, A potřebovali bychom velmi rychle začít tuto problematiku řešit. Eh, vidím zde opět eh, právně závazné doložky a zapojení občanské společnosti, ale jaké pojistky máme my poslanci v Evropském parlamentu v tom smyslu, že půjde o otevřenou eh, občanskou společnost. Eh, u Kolumbie například u dohody obchodu tam byly doložky o svobodě tisku. To bylo tedy stanoveno jako podmínka eh, v té obchodní dohodě a mne by zajímalo, zda bychom toto mohli začlenit i do této dohody. Jak to ošetřit? V Evropě jsme zvyklí agresivním investicím eh, chytrých eh, podniků, eh, které se počínají často velmi tvrdě. Já si myslím, že my bychom v Evropě měli možná začít regulovat podniky, které operují ve třetích zemích. Pracujeme na své vlastní um, paralele k Dodd-Frankově zákonu na sociální odpovědnosti podniků a tak dále, ale nesem odpovědnost za to, abychom chránili menší provozovatele, menší subjekty, mysleli jsme tu zástupce občanské společnosti dnes eh, a slova o agresivních metodách evropských podniků, působících v těch oblastech světa, které nejsou až tak eh, sofistikované. Jde například o těžební průmysl, o farmaceutický průmysl. Já si myslím, že naší povinností je zaručit tuto ochranu nejenom kvůli nám a evropským podnikům zde v Evropě, ale kvůli 12-letým dětem zde v Evropě i ve Střední Americe. Děkuji a nyní si vyslechneme pana Ignácio Salafranku, který není členem našeho výboru, nicméně je zde vítán je zpravodajem výboru pro zahraniční věci k této dohodě. Pane Salafranka, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, jako zpravodaj výboru pro zahraniční záležitosti bych rád eh, řekl, že tady jde o dohodu o přidružení, která se snaží o následující věci. Jde o to, aby byly posíleny vztahy mezi Střední Amerikou a Evropskou unii. Chceme mít stejně dobré vztahy, stejně úzké vztahy jako s Mexikem a s Chile. Myslím si, že tato dohoda opravdu zohledňuje všechny rezoluce tohoto Evropského parlamentu a je také v souladu se všemi závěry členských států a také tohoto výboru. A myslím si, že konečně naše vztahy vyzrály, protože jde o vývoj, který jak se od unilaterálních eh, podmínek přešel do daleko zajímavější fáze. Já si myslím, že je velmi důležité říci, že tato dohoda zohledňuje asymetrie, protože také stanovuje kalendář pro různé výrobky ze střední Ameriky. To znamená, že otevírá náš trh většině výrobků ze střední Ameriky. To znamená, že ve chvíli, kdy tady někdo řekne, že asymetrie nejsou zohledňovány, tak si myslím, že je to něco zcela zavádějícího, co neodpovídá skutečnosti. Za druhé, pane předsedo, myslím si, že si musíme uvědomit, že tato dohoda vychází ze základních aspektů e, eh, e, eh, našich základních dohod. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o obchodních eh, výměnách a o konkurenceschopných výrobcích, tak se nemůžeme před těmito výrobky bránit. Musíme se jemu otevírat. Já bych velmi eh, rád poděkoval všem, kteří vyjednávali to, tuto dohodu a myslím si, že všichni vědí, že demokratická doložka z této dohody odpovídá našim základním hodnotám. Tato demokratická doložka nemůže být eh, vykládána paternalistickým způsobem, protože tato demokratická doložka Lůžka, stejně jako všechny aspekty této dohody, je aspektem, který je reciproční a vzájemný pro obě strany. Já bych tady rád vznesl v podstatě um, Chtěl jsem tedy položit i jednu otázku panu komiseři. Jde o prodlevu. Jde v podstatě o to, proč tato dohoda eh, v posledních dvou letech čekala na odeslání, na předložení. A já si myslím, pane komisaři, že bychom se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem těmto prodlevám v budoucnosti se budeme moci vyhnout, protože si myslím, že to jsou oblasti, ve kterých opravdu tyto prodlevy nemůžeme eh, dopustit. Jsem opravdu velmi rád, že se tady o této dohodě hovoří. já si myslím, že šlo opravdu o velmi demokratický proces, protože všechny změny, které byly zapracovány do textu, byly zapracovány do textu v souladu a se souhlasem té, tohoto výboru a celého Evropského parlamentu. To znamená, že si myslím, že tato dohoda opravdu je výhodná jak pro všechny členské státy Evropské unie, tak také pro všechny státy Střední Ameriky, tak jak se vyjádřili i jejich zástupci. Děkuji mnohokrát. Než dám slovo Pavlovi Kalvovi na závěr této diskuse. Dám ještě slovo panu komisaři de Kuchtovi, protože řada dotazů byla určena přímo jemu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říci, že když jsem naslouchal některým poslancům Evropského parlamentu, měl jsem dojem, že předtím, než vyjednáme obchodní dohodu se třetí zemí, měli bychom nejprve tuto zemi úplně zreformovat. A teprve poté můžeme začít hovořit o obchodu. Takový dojem já získávám, když slyším vystoupení některých z vás. Samozřejmě tak postupovat nemůžeme. V obchodních dohodách postupujeme tak, že zaručíme, aby byla dodržována řada určitých principů, které jsou v dané dohodě také zakotveny. Například eh, je tam kapitola o trvalé udržitelnosti, musí být nastaven systém monitorování a různé možnosti, jak reagovat, pokud by byl vývoj negativní. ale nemůžete po nás chtít, abychom zreformovali celý svět podle našich představ, podle našeho modelu a teprve poté začali s našimi partnery obchodovat. To je dojem, který zde někdy mývám. Ono vlastně jde o to, zda věříte, že obchod může být hnacím motorem růstu a rozvoje. Já tomu věřím. A co se mi nelíbí, je, že naše podniky jsou prezentovány jako jacísi piráti, kteří převálcují tyto ubohé země. Ano, určitě jsem pro legislativu typu Lloyd Frank a mimochodem Evropská unie také vypracovává návrhy eh, v tomto, v tomto ohledu. Já sám tak učiním, pokud je dodavatelský řetězec, jak jsem již několikrát oznámil ale ve světě se jen velmi málo obchodu odehrává bez předpokladu zisku. Tento předpoklad je nutností. Je třeba zachovat určitou vyváženost. Ale myslím, že ne způsobem, jak to navrhovali někteří přítomní dnes. Pokud je o konkrétní dotazy, například od pana Žado, pokud je o daně, eh, zde jde o dohodu o přidružení. Eh, daně spadají jak pod eh, segment politicky, tak pod segment spolupráce, ale ne pod obchodní pilíř, to je logické. Je to strukturováno stejně jako jiné, jiné podobné dohody. Tato problematika není řešena v obchodním pilíři, ale spíše v politických částech dohody. A mimochodem, kromě této dohody o přidružení, Panama právě vyjednává a podepisuje také dohodu o dvojím zdanění s našimi členskými státy, takže toto téma je řešeno a nikoli v obchodní části této dohody. Dále zde byl dotaz na přínos pro Evropu z této dohody o přidružení. Já jsem se pokusil toto nastínit ve svém úvodním vystoupení. Myslím, že pan předseda mi nedovolí to vše opakovat. A konkrétně pokud je o, o whisky, která se zdá být předmětem zvláštního zájmu paní McClarkenové. Panama je hlavním dovozcem evropské whisky v regionu. 70 tedy hlavním dovozcem whisky. 70% této whisky pochází z Evropy, pravděpodobně ze Skotska. A liberalizace proběhne se vstupem této rody v platnost eh, u této země a všechny ostatní středoamerické země provedou liberalizaci trhu do 6 let. Tak je to v dohodě nastaveno. Pokud je o GI, tady se počítá s tím, že jakmile začne předběžné provádění dohody Provision Application, nejenom bude třeba změnit legislativu v dočených zemích, ale také registraci eh, GIs, respektive bude muset započít registrace. Tak to tedy je nastaveno u předběžného provádění dohody, to je po ratifikaci Evropským parlamentem může nastoupit fáze předběžného provádění dohody. A to je mimochodem něco, co bylo projednáno již se středoamerickými partnery. Souhlasím s vámi, že jste problém s nadčasováním věce, ale pan Franka mezi tím již odešel, takže On tedy upozorňoval na, to velmi, na ten velmi těsný časový rámec. Největší problém tady představují překlady. Tyto dohody bývají velmi dlouhé, tisícovky stran a musí se přeložit do všech 23 úředních jazyků EU. Což podle mého eh, v té době před ratifikací je naprosto nerozumné a zbytečné dohody, tyto dohody dříve nebo později musí být přeloženy do všech jazyků, protože například musí být prováděny celními zprávami členských států, ale eh, pak by bylo možné také přeložit pouze kapitoly, pouze ty předmětné kapitoly, ale pořizovat úplné překlady celých těchto dohod eh, a kvůli tomu muset čekat minimálně o celý jeden rok déle, než to může vstoupit v platnost, eh, Eh, to je opravdu nesmyslné, ale je na Evropském parlamentu, aby, eh, aby tento systém změnil. Já eh, to takto také nastoluji v radě. Hovořím o tom pokaždé, když se mě na to lidé ptají, ale já bohužel v této věci nic nezmohu. Nejsem proto příslušný. A pokud je o kapitolu o obchodu a trvalém rozvoji, tato kapitola zavádí transparentní mechanismus arbitráže, který může být eh, zaktivován jednostranně, jednou stranou. Jakmile byl tento mechanismus, eh, nebo jakmile tento mechanismus spuštěn, nastupují přesne, přesně dané eh, procedurální kroky a časové lhuty. Tento mechanismus je tedy možné zaktivovat. Ostatně stejně to koncipováno i o dohody s Kolumbií. Pane předsedo, dovolte mi ještě učinit jednu poznámku na závěr. Já jsem určitě pro tuto do, dohodu z toho důvodu, že je to možná první příklad toho, kdy máme, kdy máme obchodní dohodu mezi na jedné straně zralou ekonomikou a na druhé straně ekonomikami rozvějícími se, některými více rozvinutými než jinými. Některé jsou středně příjmové země, některé rozvojové země. Já opravdu věřím v to, že je možné rozvíjet země prostřednictvím obchodu. Samozřejmě ten obchod musí být spravedlivý a tady Evropský parlament musí sehrát svoji roli, stejně tak učiní i komise, ale podíváme-li se na výsledky, které bylo dosaženo díky obchodu a srovnáme-li to s výsledky dosaženými díky rozvojové pomoci, pak bychom měli alespoň minimálně volit systém, kde oba tyto vektory rozvoje spolupůsobí. To by byl rád, kdybyste si z mého dnešního vystoupení odnesli a také se domnívám, že bychom se měli pokusit ratifikovat tuto dohodu o předružení, pane předsedo, co nejdříve. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že je jenom spravedlivé dát slovo také ještě středoamerické straně, aby zareagovala na některé připomínky k dohodě od zainteresovaných subjektů, takže pan Melvin Redondo z Hondurasu, pan vicepremiér, který mezi nás přišel jako dočasný předseda středoamerického integračního systému a může tedy z této funkce vystoupit jako zástupce celého regionu. Pane vicepremiére, máte slovo na několik minut side of stakeholders. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. My jsme si samozřejmě zapsali vše, co zde zaznělo, všechny připomínky, všechna doporučení, která zde zazněla v rámci tohoto slyšení. Bez pochyby si myslíme, že to zcela jasně poukazuje na to, že musíme hlouběji detailně jednat o některých tématech. Musíme také zcela jasně vymezit, co, tento, co tato dohoda znamená, že jde o spolupráci, o politickou spolupráci, o hospodářskou a sociální spolupráci. Myslím si, že ta vyjednávání budou ještě velmi bohatá. Myslím si, že to, co zde dnes zaznělo i ze strany občanské společnosti, poukazuje na to, že se dostáváme opravdu do té vyzrálé doby, ve které můžeme zcela upřímně vyjádřit, co si myslíme. Můžeme velmi otevřeně hovořit o problémech, kterým čelíme. Já jsem si to velmi dobře zapsal, že jde v podstatě o to, abychom zcela jasně hovořili o tom, jakým způsobem by tato dohoda měla být také implementována. To znamená, že je třeba opravdu se soustředit na ty problémy, o kterých se dnes hovořilo. A myslím, mám tím na mysli problémy na obou stranách, jak na té evropské, tak na té té středoamerické. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdybychom v tuto chvíli řekli, že ta cesta, kterou jsme doposavat ušli, byla velmi pozitivní. Ty výzvy jsou samozřejmě velmi složité, velmi komplikované, náš hospodářský růst bez společenského vývoje samozřejmě není možný a udržitelný rozvoj bez hospodářského růstu také není možný. A dohoda o přidružení je opravdu velkým příspěvkem k našemu integrovanému růstu v celém regionu. Rád bych zdůraznil jednu věc, o které jsme hovořili. Tato dohoda by neměla být vnímána jako nástroj, který vyřeší všechny problémy, které dnes byly zmíněny, ale je to nástroj, který může přispět k tomu, že se vytvoří nové, zcela jasně vymezené a stanovené prostory a možnosti, které nám pomohou opravdu postavit se čelem všem těm problémům, o kterých jsme dnes hovořili v souvislosti s dohodou o přidružení. Tato dohoda je nebo nám poskytuje opravdu zcela zásadní příležitost proto, abychom se podívali na to, jak se ty problémy řešily v minulosti nebo jak se budou moci řešit v budoucnosti, tak abychom mohli najít společnou odpověď na vývoj v našich eh, obou regionech. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, děkuji všem, kteří dnes hovořili, děkuji za všechny jejich eh, příspěvky a jsem velmi rád, že jsme opravdu velmi otevřeně hovořili o těch problémech, které jsou souvisí s naší společnou integrací. Děkuji, pane předsedo. To close this, uh... Děkuji vám. A na závěr tohoto slyšení dám slovo ještě jednou našemu zpravodaji Pavlo Zalbovi, který je naším stálým zpravodajem pro vztahy mezi EU a Střední Amerikou, ale zvláště eh, v záležitostech této smlouvy o přidružení která obsahuje také dohodu o volném obchodu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já si stejně jako vy myslím, že to, ta, tato dohoda o přidružení je opravdu velmi důležitá. Stejně tak ale chápu obavy, o kterých hovořil pan Salafranka v souvislosti s tou dobou, s tím, jak dlouho nám trvalo, než jsme předložili tuto dohodu Evropskému parlamentu. Samozřejmě existovaly a existují ty problémy s překladem, ale my si musíme uvědomit, že například dohoda s Kolumbií a Peru má samozřejmě velmi velký dopad na naši podnikatelskou sféru. Tato dohoda možná bude mít trošičku menší dopad, ale stejně musíme zajistit, aby to vyjednávání bylo v budoucnosti rychlejší. Co se týče této dohody o přidružení, a co se týče analýzy eh, londýnské ekonomické školy, tak si myslím, že všichni jsme velmi dobře vědomi důležitosti eh, této dohody. Všichni víme, že tato dohoda přispěje a pomůže evropským podnikům, také pomůže vytvořit nová pracovní místa i tady v Evropě. To znamená, že já zcela sdílím a souhlasím s analýzou eh, pana komisaře. To znamená, že ta strategie Trade for Growth pomůže opravdu všem, ne pouze podnikatelům, ale celému evropskému hospodářství. Hovořili jsme o různých jednotlivých aspektech a já bych zdůraznil některé z nich. Co se týče změny GSP+, já si myslím, že toto by měl být další impuls pro, dal, pro co nejrychlejší ratifikaci této dohody, nepouze zde v Evropské unii. To znamená, že tady je třeba zajistit, aby tato dohoda byla opravdu přijata ne pouze na evropské straně, ale i na středoamerické straně. Já si myslím, že GSP Plus by měl být opravdu velkým podnětem a impulzem pro co nejrychlejší ratifikaci. Co se týče pana Murena a jeho obav v souvislosti s ochranou lidských práv, tak to je samozřejmě problém, který, na který se musíme dívat z určité perspektivy a lidská práva musíme samozřejmě chránit na celém světě. A je to v každém případě problematická záležitost pro všechny středoamerické státy. Co se týče té doložky pro ochranu lidských práv, tak já si myslím, že to bude jistě dobrý impuls a dobrý podnět pro lepší ochranu lidských práv v celém regionu. Já jsem si opravdu jistý, že tato doložka pomůže zlepšit pracovní podmínky středoamerických pracovníků. Podle našich analýz víme, že lidé ve Střední Americe, kteří pracují pro evropské podniky, pracují v lepších pracovních podmínkách než ti, kteří pracují pro jiné podniky. To znamená, že to je samozřejmě další impuls pro nás, abychom podporovali větší a intenzivní účast evropských podniků ve Střední Americe, protože to povede k lepším pracovním podmínkám středoamerických pracovníků. Co se týče zástupkyně Gemasy, tak já zcela souhlasím s tím, že celý sektor eh, obnovitelných zdrojů energie má obrovský potenciál celý tento sektor je velmi důležitý, protože je třeba zajistit propojení všech států v tomto regionu, tak aby mohlo docházet k lepší distribuci elektrické energie v celém regionu. A já jsem si jistý, že právě takové te, takovéto aktivity zlepší eh, současnou situaci. To znamená, že já jsem opravdu si zcela jistý, že toto odvětví pomůže regionální integraci a pomůže pomůže také rozvoji zeleného sektoru v celém regionu. Co se týče paní Cruz, která hovořila o tom, že tato dohoda pouze po, po, povede eh, v podstatě ke konsolidaci vývozu ovoce, zeleniny a oříšky. Ale já si myslím, že tato dohoda přesně naopak právě má podpořit diverzifikaci vyvážených výrobků ze Střední Ameriky. Zmínila se také Kostarika, která se snaží v podstatě nevyvážet pouze zemědělské suroviny, ale která se snaží vyvážet i jiné průmyslové výrobky, včetně tedy těch mikročipů, které byly zmíněny. A já jsem si jistý, že tato dohoda opravdu povede k vyšší diverzifikaci středoamerického vývozu. Já chci říci, že tato dohoda, si myslím tedy, povede také k posílení sociální soudržnosti v celém regionu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kteří se zúčastnili tohoto slyšení. Děkuji vám a dovolte, abych poděkoval zejména našim hostům, ne nezávislým mluvčím, ale také zejména hostům z Střední Ameriky jsme velice hrdí na to, že jsme schopni otevřeně naslouchat eh, jiným účastníkům, jiným aktérům, zejména našim obchodním partnerům. A myslím, že tak transparentní a tak otevření není kromě nás už nikdo. Já vám skutečně děkuji za to, že jste se s námi podělili o svých poznacích o této smlouvě. E, toto je konec naší debaty k tomuto tématu a teď se dostáváme k bodu číslo 32. Please, uh, those who are leaving the room, uh... Prosím, eh, vy, kdo odcházíte, prosím, učiňte tak co nejrychleji, pač to máme ještě dneska na práci hodně. Please, uh, distinguished guests. Vážení hosté,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 Yes. Thank you. <laughs> Please do not take advantage of my soft and weak voice. Prosím, nezneužívejte mého pokojného a slabého hlásku. Ready for item 31. Takže můžeme se pustit do bodu číslo 31. Zůstáváme u tématu obchodní dohody mezi EU a Střední Amerikou, ale tentokrát se budeme zabývat legislativním usnesením o ochranné doložce. Je to naše interní legislativní práce. Naším zpravodajem tomuto tématu je Jörg Leichtfried a já mu dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Budu co nejstručnější. Když to kolegové obvykle říkají, čeká, přece to trvá hodně dlouho a tentokrát to tak nebude protože my jsme s kolegy o tom už hovořili, takže to opravdu můžu říct velmi stručně. Já jsem se soustředil na to, že je třeba se zaměřit na určitou ochranu, eh, zejména pokud se týče našich vlastních producentů v odlehlých oblastech. To eh, je v souladu s návrhy, které jsme obdrželi z výboru Agri. Kromě toho jsem se snažil eh, jakýmsi způsobem posílit práva Evropského parlamentu a zavázat komisi k tomu, aby nám daleko otevřeněji sdělovala, jaký je vývoj a byla otevřenější vůči návrhům. Takže o to vlastně tady jde. Kromě toho eh, je tedy samozřejmě otázka, jestli toto je v souladu eh, s ochranou doložkou, ale já myslím, že ano. A sice šlo nejen o ochranu obchodní zájmu, ale také ochranu zájmu pracujících. A to se nevždy dá sladit, ale někdy ano. A sice šlo o ochranu zájmu pracujících na obou stranách dohody. Rovněž jsem se pokusil o doplnění aspektů k drobným podnikům, k farmářům, kteří se soustředují na bioprodukty a podobně. E, to, co si k tomu myslím, tak to je vyjádřeno v mých pozměňovacích návrzích. Zabývám se otázkou spotřeby vody, což je podstatná otázka. A kromě toho eh, zde máme jaksi rezoluci a možná, že bychom mohli být ještě i něco závaznějšího ze strany Spojených národů, protože eh, toto je věc, která je problémem, zejména ve Střední Americe. Co se týče formální části této Eh, této zprávy. Tak, eh, 16. dubna je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Projednány budou 25. a 26. dubna hlasování eh, ve výboru 29. dubna nebo 3. května a na plénu by se to mělo dostat v červenci. Čili tak nějak by to mohlo vypadat a já se těším na návrhy kolegů. Děkuji, Jirgu. Přeje si někdo vyjádřit se? Pan, pan Klák za komisi, prosím. Uh, Mr. Muller will, will speak first. Uh... Nejdříve, nejdříve promluvil pan Miller. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, my se podělíme o tento příspěvek. Pan Chlák bude hovořit o banánech a já budu hovořit spíše v obecnější rovině k této ochranné doložce a k dalším podrobnostem. Především chci poděkovat panu Lightfriedovi za odvednou práci, která, která je opravdu hodně a také bychom chtěli tedy zdůraznit eh, princip této zprávy, což je eh, v podstatě model bilaterálních ochranných doložek. Tak eh, to, co bylo podáno jako pozměňovací návrhy, to jsou pět kategorií. První tady je informací, monitoring, lepší informace ze strany komise. Další jsou tam pozměňovací návrhy týkajících se sociální záležitosti, práv pracujících, podmínek a tak dále. A pak jsou zde další, které eh, posilují roli Evropského parlamentu a rozhodovacího procesu. A pak tady máme další pozměňovací návrhy, které se týkají mechanismu stabilizace banánů. Pan Leichtfried eh, ve své zprávě vypíchl to, že usiluje o maximální podobnost s korejským modelem. Když jsme hovořili v tomto parlamentu o ochranných doložkách s Koreou, vyvstala také řada sociálních a environmentálních problémů. Pokud se e, týče sociálních a environmentálních pracovních problémů, tak to se podařilo vyřešit v deklaraci komise a dále, pokud se týče iniciace těchto eh, tedy vyšetřování v rámci ochranné doložky, tak tam je role parlamentu zakotvena. Dále je zde řečeno, že eh, nesmí se nic z této ochranné doložky dostat do konfliktu ze závazky Evropské unie vyplývajícími z této smlouvy. A my si myslíme, že by to tam mohlo být a sice v oblasti toho stabilizačního mechanismu pro banány, což eh, vysvětlí pan kolega. Některé pozměňovací návrhy, pokud by byly schváleny, tak by eh, poněkud eh, stíšily život našim, našim obchodníkům, čili je třeba se zamyslet na důsledky těchto změn. Jeden takový příklad, kde se stěžuje komplikace, je číslo 14, kde se žádá, že e, odvětví, které chce zahájit vyšetřování, tak musí také poskytnout informace o e, pracovních podmínkách. A to se podle korejského modelu dělat nemusí. A v neposlední řadě některé pozměňovací návrhy by znamenaly vysokou administrativní zátěž nejenom pro komisi, ale také pro ekonomické operátory. To platí zejména eh, pozměňovací návrhy týkající se eh, reportingu a monitoringu. Některé z těch eh, informací, které se tady žádají, v podstatě ani nejsou k dispozici komisi a bylo by nutné je získávat od hospodářských subjektů a poté ověřovat. Eh, navíc tedy eh, by se celá eh, situace poněkud velice, velice se tady stužují, stužuje možnost zde monitorovat a hm, toto jsem vlastně chtěl říci a nyní pan kolega se bude soustředovat na banány. Děkuji vám, pane kolego. Já se budu eh, vyjadřovat k té smlouvě z Peru a z Kolumbii o volném obchodu. Pokud se týče banánového stabilizačního mechanismu, eh, zde máme specifický typ ochranné doložky, eh, které se mohou použít v okamžiku destabilizace trhu v důsledku zvýšení dovozu. Jde o mechanismus, který je flexibilní, Eh, který lze rozjet velice rychle v případě potřeby a de facto je to rychlejší než standardní dvoustranná doložka. Eh, je to v podstatě něco, co obsahuje jakýsi eh, mechanismus včasného varování během přechodného období a my se na tom shodneme. My tvrdíme, že implementace hm, tohoto nemůže být konfliktu s textem a vůbec s duchem Eh, smlouvy o svobodném obchodu, ale bohužel se obávám, že právě tento konflikt způsobují některé pozměňovací návrhy, které eh, zavádějí povinnost použít tohoto eh, ochranného mechanismu anebo automatismus v případě dosažení určitého objemu výměny. To skutečně není v tom duchu a v podstatě by to znamenalo přejednat rozsáhlé části této smlouvy. Další věc. My také musíme hrát nadále podle našich eh, závazků, podle Světé obchodní organizace, tedy týká se to eh, banánu a týká se to vztahu se Spojeným státům my eh, musíme mít určitý tarifní systém a opět automatická ochranná doložka také je navržena v některých eh, pozměňovacích návrzích, tak to v podstatě je to tež jako kvóty a to by opravdu eh, zcela narušovalo mnoho věcí. Čili, abych to shrnul, Eh, a já apeluji na INTU, my skutečně musíme se eh, vyhnout eh, pozměňovacím návrhům, které jsou nekonzistentní, jdou proti našim závazkům, anebo zavádějí nějaké další závazky a kvoty pro daná banány. My víme, ano, že banány jsou citlivými produkty, což se projevuje ve mnohých návrzích, ale myslíme si, že tato senzitivita na banány byla plně zohledněna a bylo to tedy zohledněno tím, že za tunu se clo do roku 2020 sníží na 75 euro. A ještě předposlední, no vlastně druhý bod, některé další pozměňovací návrhy říkají, že je třeba naše producenty peněžně kompenzovat v EU, eh, což eh, by měl být důsledek našich závazků v této smlouvě. Měli bychom si připomenout, že kompenzace pro evropské producenty banánů byla už zahrnuta do reformy eh, Organizace pro trh banány v roce 2006 a to bylo opatření zavedeno, zavedené pro případ všech dalších e, obchod, e, dohod o volném obchodu. Čili to skutečně nemůžeme tady znovu zavádět. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Klárku. Ještě tedy, než dáme slovo zpátky na mám otázku. V článku 10 doložky komise říká závažné zhoršení jakožto podmínku použití aktivace této doložky. A zpravodaj se k tomu také, eh, to také využívá. Eh, mohli bychom vědět, co to je to eh, závažné narušení serious injury a nebezpečí závažného narušení threat of serious injury. Ano, děkuji, pane předsedo. To jsou myšlenky, které jdou z dohody o ochranných doložkách podle Světové obchodní organizace, čili toto je koncept, který je definován zcela eh, jasně, eh, i když ta eh, formulace vypadá široká, tak když se podíváme na tu definici, o které jsem hovořil, je to jasné závažné zhoršení, to je eh, termín, který je něco ne tak vážný jako závažné porušení. My tady jsme se snažili eh, najít prostě něco, co popisuje situaci ne tak vážnou, jako je závažné porušení serious injury. Já bych to asi v této chvíli nechal tak, jak to je a my tedy jsme eh, tento termín používali také ve vztahu k odlehlým oblastem a možná, že je tedy více eh, odvětví, kde si tedy eh, přejeme dosáhnout poněkud širší flexibility. Děkuji vám, pane zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo. U definice bych se tady připojil k názoru zástupce komise. Myslím, že správ, to je, tak to je to správně. Taky bych rád poděkoval za podněty. Myslím, že jich bude ještě více, ale jednoduše a prostě jsme počkat a uvidíme, jak to nakonec bude vypadat v praxi a co tady udělat a co ne. Jsou tady ještě dvě věci, o kterých hovořila komise. Za prvé je, je to otázka Eh, těch pracovních podmínek. Samozřejmě, že eh, sledování eh, těchto pracovních podmínek to znamená určitě náklady navíc, ale já si myslím, že to stojí za to, tak, aby lidé, kteří musí pracovat, aby přežili, aby bylo tedy zřetelné, jakou přidanou hodnotu nabízí Evropská unie právě těmto lidem. Já myslím, že to je celkem jasné. Pokud se týče banánů, já tedy chápu, že eh, komise s některými návrhy není úplně spokojená. Všem eh, diskutovat je možné ovšem, ale já se eh, prosím tedy, abychom neříkali, že něco takového se nemůže stát. Prostě když něco rozhodneme, tak to tak bude. A pokud to tak je, tak je třeba debatovat také ještě o tom, jak z té situace ven. Ale my jsme zákonodárci a když to tak rozhodneme, tak to tak bude a to je prosím třeba vzít na vědomí. Děkuji vám. 16. dubna poledne je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Děkujeme vám. A nyní další zpráva. 32. Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány eh, obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. Spravodajem je Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo. Tady jde opravdu o velmi důležitý legislativní balíček. Tady hovoříme o ochranných doložkách pro střední Ameriku. To znamená, že ty pozměňovací návrhy, které jsem předložil, jsou hodně podobné. Komise předložila legislativní balíček, který podstatě je velmi podobný té dohodě o ochranných doložkách eh, s Jižní Koreou. Já jsem se vypracování tohoto dokumentu také účastnil, to znamená, že některé části tohoto, eh, tohoto dokumenty byly jednoduše jak se přebrány do této dohody. Nicméně, ten manévrovací prostor tam není úplně vždy stejný. Chtěl jsem se zmínit o několika oblastech. Možná otázka. Jde tady o hodně kontroverzní dohodu pro občanskou společnost. A proto se ptám, zda by dialog s občanskou společností neměl být posílen. A proto navrhuji, aby i při dohledu nad dopady této dohody neměl být opravdu posilován dialog s občanskou společností. A teď je také ta otázka, kdo by měl splňovat poradní funkci pro Evropskou komisi. Ve chvíli, kdy jsme hovořili o dohodě s Jižní Koreí, tak jsme hovořili o těch eh, zainteresovaných aktérech, interested party. A ti, ti, to byly vlastně ti partneři, kteří mohli iniciovat jaksi ty dohledové nebo kontrolní mechanismy. A teď je tedy ta otázka, do jaké míry by měla být angažována občanská společnost ve chvíli, kdyby došlo k porušování ustanovení těchto dohod. A s tím i úzce souvisí třetí bod, a to opět otázka, zdali se tady může nějakým způsobem angažovat i Evropský parlament. O tom jsme v souvislosti s Jižní Koreí velmi intenzivně disky, diskutovali. A ta otázka tedy je, nebo já si myslím, že my bychom tu naší angažovanost měli podporovat protože my jsme přeci těmi zákonodárci. A za čtvrté ta otázka kritérií. Hovořili jsme o tom i v souvislosti se zprávou Jirga Lechtfrieda. To znamená otázka pracovně právních podmínek, sociálních podmínek, které budou důležité pro hodnocení i v souvislosti s článkem 4. Za páté, na to jsme zapomněli v souvislosti s Jižní Koreou. A tady jde o výroční zprávu. A tu samozřejmě velmi netrpělivě očekáváme, protože my samozřejmě víme, jaké dopady, nebo v podstatě nás zajímá vědět, jaké dopady měla tato dohoda, do jaké míry byly splněny stanovené závazky. V červenci bychom tedy měli takovou první zprávu obdržet a to samozřejmě bude mít dopady na další jednání Evropského parlamentu. Vypadá to ale, že komise trošičku zapomněla na to, že v podstatě taková výroční zpráva musí být vypracována, tak doufám, že to také napraví. A co se týče této ochranné doložky pro banány, já si myslím, že tady v podstatě nemůžeme uplatňovat žádný automatismus. Já bych pouze rád vypíchnul některé, nebo řekl, že v podstatě musí být podpořeny a posíleny určité kontrolní mechanismy. Dále v souvislosti s pozměňovacím návrhem 24. Už uběhly dva roky. A v souvislosti s kvótami, ve chvíli, kdy hovoříme o opatřeních pro banány, a pokud nebudou změněny, pokud nebudou změněna, změněna data, tak by v podstatě došlo k tomu, že ty první dva roky by v podstatě odpadly. A i z toho důvodu já jsem předložil tento pozměňovací návrh 24, aby tady byly dodrženy také ty kvóty a aby odpovídaly té současné situaci. Děkuji. Děkuji. Hlásí se někdo o komentář? Ne, nikdo. Pablo Salba. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji ti, Bernde, za tu skvělou práci, kterou si odvedl, protože si myslím, že si pracoval opravdu velmi plně a ubíral se tím správným směrem. Co se týče toho banánového mechanismu, tak já si myslím, že zohlednili velmi dobře stanovisko Evropské komise i výboru pro zemědělství. Že byl také že jistě budou zohledněny pozměňovací návrhy v souvislosti s výroční zprávou a e, s, také v souvislosti s kontrolními mechanismy i v souvislosti s článkem 13. Je tady jeden pozměňovací návrh od Benda, která se týká změn množství u kvot. A já si myslím, že co se týče toho pozměňovacího návrhu 24, tak já si myslím, že jde proti duchu celé dohody. Já si myslím, tady potřebujeme zajistit, zajistit fungování této ochranné doložky a potřebujeme zajistit, aby také přispívala k udržitelnému rozvoji. Nicméně já si myslím, že spousta pozměňovacích návrhů v podstatě nemá co dočinění s tím rozsahem působnosti ochranné doložky jako takové. A já teď v podstatě provádím takové hodnocení obou obou dohod. To znamená, že hovořili jsme již o dvou ochranných doložkách, to znamená, že já vše, co říkám, stahuji na obě dvě ochranné doložky. Co se týče dohody s Kolumbií a Peru, tak tady se hovoří o environmentálních podmínkách, o sociálních, hospodářských a tak dále. Nicméně já si nemyslím, že ochranná doložka je tím vhodným mechanismem nebo nástrojem, který by se měl zabývat takovými to tématy. E, nemyslím, tady, tady si myslím, že bychom opravdu neměli zacházet nad rámec té ochrany doložky jako takové. Některé pozměňovací návrhy vyžadují, aby ve výroční zprávě se hovořilo o obchodních tocích ale o obchodních tocích hlavně v rámci spravedlivého obchodu, takzvaného fair trade. Já ale nejsem samozřejmě si úplně jistý, zdali to budeme moci přijmout, ale jsme otevření dialogu. Co se týče definice zainteresovaných aktérů nebo zainteresovaných stran, Já si myslím, že ta definice, kterou připravila Evropská komise, je dostačující. Nemyslím si, že tady potřebujeme nějaký kompletní výčet. Co se týče dohledu, hovoří se o tom, že je třeba kontrolovat pracovní podmínky našich obchodních partnerů a jejich pracovníků. Ale já si opět myslím, že ochrana doložka se tohoto netýká. To znamená, že já si myslím, že tyto otázky by měly být součástí ustanovení odpovídající příslušné dohody. Samozřejmě, hovoří se tady o tom, že musíme dohlížet na pracovní podmínky, ale já si myslím, že to by mohlo být opravdu e, kontraproduktivní, protože nevíme, jak by k tomuto hodnocení mělo docházet, nebo jakým způsobem by v podstatě komise mohla něco takového provádět. Myslím si, že celý proces by se tím zkomplikoval. Myslím si, že by se zkomplikoval celý ten eh, proces, všechno by se to zpomalilo, postup, pracovní postup komise by se zásadně zpomalil a nemohla by provádět včasně svá hodnocení, ale to jde přesně proti tomu, co my si v podstatě pře- přejeme protože já si myslím, že tady musíme postupovat co nejrychleji a tak, aby i ta vyšetření nebo ta možná zjištění, porušování ustanovení mohla být co nejdříve napravena. To znamená, že tady potřebujeme opravdu adekvátní a co nejrychlejší opatření, tak abychom co nejdříve získali potřebné informace pro kontrolu. Možná, že bychom tady mohli přemýšlet o nějakém novém úvodním ustanovení abychom vyřešili tento eh, problém. Chci říci, že opravdu děkuji všem za jejich příspěvky a chci říci, že jsme opravdu otevření i dalšímu dialogu a jsem si jistý, že v rámci takovéhoto dialogu se nám podaří vyřešit všechny problémy. Děkuji, pane předsedo. Mr. Schultz. Děkuji, pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Já bych rád poděkoval zpravodaj za za spolupráci, za inkluzivní e, přístup. Myslím, že i ta činnost monitorovací skupiny byla velmi úspěšná, ale doplnil bych jednu věc, pokud je o obě dohody, jak se Střední Amerikou, tak e, s anským společenstvím. Obávám se, že možná je tady jeden aspekt, e, že totiž bychom měli do toho zahrnout velmi přesná ustanovení ohledně monitoringu provádění provádění lidských práv, tedy dodržování lidských práv, práv pracovní, pracujících a environmentálních norem. Obávám se totiž po slyšení ke Střední Americe, respektive mám dojem, že po tomto slyšení by jednoznačným příspěvkem ze strany Unie mohlo být vzít v potaz tedy hlas občanské společnosti na obou stranách Atlantiku a to by možná také dopomohlo úspěchu a větší srozumitelnosti této dohody pro veřejnost. Děkuji. Děkuji, pane Klárku. Vy jste u předchozí zprávy zmiňoval situaci s kvotami. Mohl byste mi prosím vysvětlit, bývalo to všechno jiné zbraně, poté cukr, poté banány. Zdá se, že vedeme až téměř válku v těchto situacích. Jde o mimocelní překážky přece a tady hrozí, že vznikne situace, kvůli které nás leta opožané k soudu, a, nebo když to je bilaterální dohoda, tak na tom nesejde. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tento dotaz. Velmi jednoduše řečeno, máme závazné Eh, multilaterální závazky ve VTO, upustit od kvót na banány a přejít na čistě celní režim. Ty navrhované pozněvací návrhy, které by učinily automatickým a povinným zavádění eh, bezpečnostních doložek a navýšení cel u banánu, jakmile bude dosaženo určitého objemu, tak to vlastně je tariff rate quota a bylo by to považováno za e, nerovnocené ve VTO. To znamená, ať už bilaterálně e, v rámci našich závazků či partnerům, tak ve VTO by to, by to dalo vzniknout závažným politickým a právním problémům. David, Mr. Da- yeah, David. Pan David, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já Já bych rád eh, uchopil tuto problematiku eh, ze svého pohledu. Jde zde o bilaterální ochranné doložky v, obch- v obchodě s banány. Nejprve samozřejmě chci poblahopřát eh, Bendu Langemu k jeho práci, k jeho návrhu zprávy je z něj cítit jeho expertiza v této oblasti, velké eh, znalosti o tématu a také, také nadšení, se kterým problematiku sleduje. Ale jak řekl před chvíli pan Ferber, některé odstavce, některé části této zprávy nepatří do zprávy o ochranných doložkách, ale spíše do zprávy, kterou mám vypracovat já o té samotné obchodní dohodě, například dodržování lidských práv a monitorování, které bude probíhat. To vše podle mého by daleko spíše patřilo do jiné zprávy. Mám dojem, že tady, tady dochází k určitému překrývání mezi zprávami přímo v našem výboru. A k tomu, co řekl pan Scholz k lidským právům, vzhledem k tomu, že dohoda obsahuje samostatnou kapitolu na toto téma, tak opět jde o věc, kterou já budu řešit ve svém návrhu zprávy. Jsem vděčná panu Šolci, jsem vděčen, pardon, panu Šolci za eh, tuto opomínku a mohu obezpečit, že toto téma už se tady řeší jinde. Prosím. Já jsem trošičku zklamaný, že se nevyjádřila komise, ale určitě ještě budeme mít čas na další debatu. Ještě jednou, co se týče té kapitoly o udržitelnosti, dámy a pánové. Co se týče této zprávy o ochranné doložce, tak tady jde pouze o to zjistit, zdali došlo k porušování nebo k porušení této kapitoly a zdali to bude mít nějaký dopad na obchod s Evropskou unii. Nejde o to v podstatě v tuto chvíli říci, jak vypadá situace v Kolumbii. Jde o to zjistit, zdali to má nějaký dopad na obchodní vztahy a zdali to teda má nějakou důležitost nebo zdali je to eh, jaksi důležité pro ochranu doložku. Samozřejmě, že se k tomu ještě dostaneme, až budeme hovořit s panem Davidem, ale můžeme se zamyslet už nad tím, zdali ve chvíli, kdy k nám eh, v podstatě do Evropy dojde opravdu nadměrné množství uhelných výrobků, které k nám došlo pouze na základě dumpingu, jak, jaké to tedy má dopady a zdali se k tomu nějakým způsobem postavíme. Takže jde samozřejmě o kritéria, která, bude, kterou, která budou stanovena, ale samozřejmě o tom můžeme dál vyjednávat. Děkuji. Thank you, Bernd. Uh... Děkuji, Bernde. Lhuta pro pozvácí návrhy je opět 6. dubna 2012. Děkuji. 33. Uh, Nyní bod 33. Obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a na druhé straně Kolumbii a Peru. Ano, Davide, děkuji. Děkuji opět, Roberte. Domnívám se, že Tady to tedy je nazváno první výměna názorů, ale ve skutečnosti, jak si patrně vzpomenete, pane předsedající, jde o to, že jsme plánovali, že na této schůze se vyslechneme eh, London School of Economics, protože v rámci slyšení tato prezentace neproběhla. Eh, proto jsme to naplánovali na další schůzi. Eh, stáli jsme tedy o slova LSE na toto důležité téma. Samozřejmě tu, tu prezentaci jsme si již přečetli a chceme především eh, londýnské London School of Economics poděkovat za tuto komplexní ucelenou studii. Já sám už jsem měl možnost řešit většinu toho, co bylo důležité. Především jde tedy o velmi politické téma. Většina kapitol, pokud je obchod, nepředstavuje až tak velký problém jako v minulosti u jiných dohod o volném obchodě. Samozřejmě velmi nás trápí, myslím, patrně celý parlament, situace v oblasti lidských práv, sociálních práv, eh, práv pracujících, trvalého rozvoje a podobně. Samozřejmě to vše ve svém návrhu zmíním. A další věc, na kterou bychom skutečně měli upozornit, a to ještě před mojí zprávou, protože vy, pane předsedo, to víte lépe než kdokoliv jiný v této místnosti, protože hodláte předložit otázku k ústnímu zodpovězení do pléna. A určitě se musíme postarat o to, abychom v nadcházejících letech měli nastaven takový monitoring, který bude pro nás důvěryhodný a měli bychom nadefinovat, co přesně očekáváme u monitoringu od komise, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost. Víme, že situace v jedné z těchto zemí se mění. Máme zvláštní program ochrany 112 milionů dolarů, 120 pardon, milionů dolarů. Zatím to bylo velmi úspěšné, i když stále dochází eh, k politování hodným umrtím, ztrátám na životech, ale samozřejmě EU musím říci, že nikdo v tom programu eh, chráněn úřady nebyl zavražděn. Od té doby tento ochranný program byl spuštěn. Měli jsme to také nedávno eh, Clary López, šéfa opozice, na slyšení, které organizoval mimo jiné pan Scholz. A tato aktivistka tedy eh, ocenila pokrok, posun, ke kterému došlo v její zemi od té doby, co se ujal nový prezident. Eh, rád bych vás eh, vyzval k tomu, abyste si přečetli zprávu o stavu lidských práv a také zprávu kongresu, která byla zveřejněna v tomto roce. Jak víte, dohoda o volném obchodu v tomto konkrétním případě mezi Kolumbií a USA, má vstoupit v platnost v říjnu tohoto roku. Bude se to víceméně časově shodovat s termínem pro hlasování v plénu na toto téma. A ještě na závěr pár věcí. Budeme klást určitý důraz v naší zprávě na nový institucionální zákon, který bychom byli rádi, kdyby příslušné orgány daleko více prováděly. A také bych chtěla informovat kolegy, že na poslední schůzce ministrů obchodu či velvyslanců v Koreperu již byl vydán souhlas od členských států, myslím, že 14. až 28. května tedy by to mělo nastat v různých formacích rady, nebo se formalizovat v Koreperu a v různých formacích rady a poté tedy dojde k podpisu komisí a dvěma partnery, partnerskými zeměmi v červnu, o něco tedy později, než bylo původně plánováno, což nám také umožňuje stanovit odlišně časový rozvrh pro tuto zprávu, i když se stále ještě domníváme, že, nebo jsme přesvědčeni, že bychom to mohli, že bychom o to mohli hlasovat v plénu eh, v září. Omlouvám se, pokud jsem hovořil příliš dlouze. Děkuji, Davide. Já bych navrhl, abychom tu studii London School of Economics, abychom ji nyní vyslechli. A abychom se potom eh, zabývali otázkami ekonomickými i otázkami udržitelnosti. Tu studii máte před sebou a já jsem velice rád, že kolega Vulko k Slandus Economics je s námi. Dávám mu slovo. Uh, thank you, Chairman. Um, again... Uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, opět jde o studii která má celý tým autorů. Já tady pouze budu prezentovat eh, schrnutí za celý kolektiv. Eh, Pokusím se omezit na hlavní eh, body, protože s tou zprávou jste již měli možnost se obeznámit. Za prvé nejde o dohodu mezi dvěma regiony, i když cílem EU bylo vyjednat právě takovou dohodu. Skutečnost, že tomu tak není, je dán patrně spíše rozpory v rámci anského společenství a e, rozdíle, roz, rozdělenosti Kolumbie a Peru. A Bolivie a Ekvadorem, což je takzvaná Bolivijská aliance. Nicméně musím poznamenat, že Ekvador, Ekvádor opět zvažuje možnost znovu otevření jednání. Takže skutečnost, že jde o dohodu mezi více eh, patrně regionální nebo postup regionální integrace fanské společnosti, nějak nezhorší, protože ty potíže tam existovaly již předtím. Pokud je hospodářský dopad, eh, ten eh, bude reálný, nicméně mírný, umírněný. Pokud odpady na blahobyt, je to detailně rozhodná ve zprávě. Zlepší se přístup pro evropské vývozce, zejména v Kolumbii, kde celní ochrana byla doposud vyšší než v případě Peru. Je zde také potenciální velký přínos pro evropské dodavatele služeb, opět protože Kolumbie a Peru přijali závazky výrazně nad rámec závazku podle GATS, e které byly velmi omezené. Tato dohoda je slučitelná se stávající interpretací pravidel VTO. Jak jsem zmiňoval již u dohody se Střední Amerikou, pro ty z vás, kdo byli přítomni, ten trh je relativně malý. Peru je 42. z hlediska vývozu EU, Kolumbie na 44. místě ale eh, v širším kontextu posilování obchodních svazků s tímto regionem jako celkem je toto možné vnímat jako krok, který je v souhlase s evropskou politikou vyjednávání s hlavními trhy. Evropská unie dosáhla široké parity se svými konkurenty, to znamená USA, Kanadou, ale také Čínou. Čína vyjednala bilaterální dohodu s Peru a je velmi zajímavé projít si tu čínskou dohodu, která je dohodou komplexní, vztahuje se na zboží služby práva duševního vlastnictví, včetně eh, geografických, eh, geografického značení eh, investic, jak z hlediska přístupu, tak ochrany investic a také je tam doložka nejvyšších výhod. Pokud by tady Čína měla vyjednat podobnou dohodu s jinými latinskoamerickými zeměmi, pak by se tím Číně zlepšil přístup na latinskoamerický trh. Pokud jde o vyváženost celé věci, vyváženost dohody, to znamená přínos pro Kolumbii a Peru z této dohody, jak dobře víme, u této zemi už jsou v rámci GSP plus nulová cla ale stejně jako u Střední Ameriky dojde k další liberalizaci v sektoru eh, banánů, krevet či stolního vína, hroznového vína, pardon, hroznového vína. Eh, ovšem tady by šlo o bezpečný, tedy bezpečný přístup eh, s jasně trvale danou celní ochranou, pokud je o přístup na evropské trhy oproti mechanismu GSP, který je měnitelný. Eh, v Kolumbii a Peru se cla liberalizují v rámci určitého období ve fázích eh, nebude docházet k liberalizaci hned při vstupu v platnost. Pokud je o citlivý sektor mléka, ten je řešen v tom smyslu, že eh, tady je umožněno pokračování anského cenového pásma. Pokud je o sektor služeb, Tady máme eh, hybrid scheduling, tedy hybridní eh, scheduling, který umožnil eh, pro Kolumbii vyloučit své sektory, jako je zdravotnictví, sociální služby, utility, tedy síťové služby a vodohospodářství. Pokud je o bod, který byl nanesen v diskusi o Střední Americe, pokud je o obezřetnostní carve-out, jako u všech takovýchto dohod je to nastaveno tak, že tedy je zajištěna možnost pro regulátora zaručit integritu finančních trhů v dotčených zemích. Dochází k liberalizaci kapitálových toků, ale e, bezpečnostní doložka v článku 170 umožňuje kontrolu nad kapitálem za výjimečných okolností. A konečně jsou nastavené horizontální výjimky pro e, Kolumbii a Peru, které zakládají právo těchto zemí zachovat jakákoliv, přímo to zachovat jakákoliv opatření podle práv či preferencí pro eh, sociálně či hospodářsky znevýhodněné eh, menšiny či etnické skupiny. Tato dohoda, jak jsem zmiňoval, je komplexní dohodou. Eh, vztahuje se na TBT, SPS, vládní zakázky, hospodářskou soutěž, pravidla původu, stejně jako u středoamerické dohody Jde o kumulaci v rámci, celý, v rámci celého regionu. Pokud je o práva duševního vlastnictví, což je téma, které bylo sporné v průběhu vyjednávání, tento text eh, ne, se nevztahuje na eh, patentované živé organismy. Bylo dosaženo kompromisu pěti let na ochranu dat, což je slabší, eh, než o co EU původně usilovala. A znovu byla potvrzená flexibilita, pokud je o přístup k klíčovým k základním léčivům v souhlase s deklarací z Dauha. Pokud je o klíčovou otázku lidských práv a trvalého rozvoje, stejně jako u Střední Ameriky, je zde standardní doložka lidských práv, kde jsou zakotveny pozitivní závazky. Jinými slovy, nejde pouze o to, že dotčené vlády musí sami plnit normy v oblasti lidských práv, ale zároveň musí zaručit provádění příslušných závazků plynoucích z dohody na jejich území v rámci jejich jurisdikce. Ovšem se jako u Střední Ameriky neexistuje žádný dedikovaný monitorovací orgán pro situaci v oblasti lidských práv. Monitoring bude muset probíhat jinde. A tím zastřešujícím orgánem je výbor pro obchod u této dohody. Na druhé straně ustanovení o lidských právech jsou vynutitelná, takže je možné přijímat vhodná opatření ze strany jakékoliv, eh, jakékoliv partnera, jakékoliv smluvní strany, eh, pokud eh, nastane nějaká negativní situace. Je ovšem, otázk, je ovšem otázkou, jakým způsobem by tato opatření byla prováděna. Pokud je o citovou otázku toho, zda vydat souhlas s touto dohodou znamená Eh, přistoupit vlastně na, nebo tiše podpořit eh, porušování lidských práv, tak k tomu bych řekl jako protiargument, že přijetím dohody by vznikla možnost eh, vyvíjet efektivněji tlak na to, aby se zajistilo, že ten nedávný pokrok směrem k lepšímu dodržování lidských práv bude pokračovat a dále se prohlubovat. Ale jak již zaznělo v diskusi, Klíčovou otázkou zde je efektivní monitoring celého procesu. Ustanovení k trvalé učitelnému rozvoji zahrnují a překryvají se do jisté míry s doložkou lidských právech, právech zejména pokud je o klíčové základní umluvy MOP. Pokud je o dodržování, eh, zefektivnění eh, monitorovacích ustanovení v podvýboru pro obchod a trvalý rozvoj. To by částečně mohlo být využito k monitorování těchto, těch aspektů lidských práv, které souvisejí eh, s, se svobodným kolektivním vyjednáváním a tak dále. Tím pomalu uzavřu svoji prezentaci. Eh, jenom bych zúraznil, že přijetí textu je vlastně pouhým počátkem snah o efektivní implementaci jakékoliv obchodní dohody, čili klíčem vždy je zaručit řádnou implementaci, ať už jde o obchodní a investiční aspekty nebo především otázku lidských práv a trvalé udržitelného rozvoje. Děkuji. Děkuji. Tím eh, jsme dostali tedy velmi obsáhlý obrázek eh, všelijakých možných dopadů těchto dohodů se silnými i slabými stránkami, o kterých jste hovořili. Teď dám eh, slovo Davidu Martinovi a potom Kristýně. Děkuji. Jen stručně k eh, tomu, co řekl zpravodaj. Já vítám, co říkal a má pravdu v tom, že na papíře tady máme velice silnou, silné ustanovení týkající se lidských práv. Jenomže, jak ukázal studie, studie není tady žádný monitorovací mechanismus. A to možná tedy k tomu odsouhlašení bychom přidali tedy rezoluci, která vyzve k tomu, aby se kontrola oblasti lidských práv eh, uvedla eh, v život ještě předtím, než bude eh, tato smlouva vydána do praxe. To bylo hm, takto už v případě Maroka. Tam byla toto monitorování zavedeno dodatečně. Bychom chtěli, aby to tady fungovalo souběžně. Proč? Protože tady není podle smlouvy žádná účast občanské společnosti. To opravdu je naprosto neuspokojivé. Čili ano, my vítáme toto ustanovení, ale musí být také monitorováno, musí být vynucováno a z GSP plus už víme, že porušovat lidská práva je snadné a to beztrestně. Jinak obecně já jsem příznivcem svobodného obchodu a v souvislosti tedy s eh, tou kolibinskou smlouvou. Já si myslím, že tady skutečně eh, bez eh, zlepšení oblasti lidských práv toto nepodpořím. Ano, děkuji, Kathleen Bede. Děkuji. Tato zpráva hm, je do značné míry <laughs> do značné míry jsme si užili. Tady je obrovský lobbying, zejména všem ze strany občanské společnosti z Kolumbie, environmentalistů, prostě takové ty malé hlásky byly velmi, velmi hlasité eh, směrem z Kolumbie. A určitě jejich lobbying byl silnější než eh, lobbying těch, eh, kteří byli pro tuto smlouvu, tady vlastně biznisu. My tam můžeme dát do textu vlastně cokoliv, ale eh, prostě potřebujeme ho také vynucovat. Jinak to nebude k ničemu. Třeba eh, dohoda mezi Kolumbií a Kanadou, tam jsou smlouvy o zajištění svobody tisku a pokud tedy tam nebude e, svobodný tisk v zemi, e, kde úroveň dodržování lidských práv je mizerná a nevinutelnost práva taky, tak to prostě schvalujeme co si, co by pro Kolumbice nebylo dobré. A já mám tedy obavy tedy o tom, že i když budeme mít monitoring, tak eh, to v podstatě všechno chce schválení 27 eh, států. Eh, prostě stačí, aby v radě byl někdo, kdo má nějakou výhodnou obchodní smlouvu a prostě prolobuje místo 27 rukou jen 26. Takže já skutečně se tohoto velice obávám a dokud eh, tady opravdu nebude ten monitorovací mechanismus, já věřím, že to snad budeme moci někam dát do naší resoluce, to by mohlo být způsob, jak to, eh, jak to vyřešit, ale já opravdu mám obrovské obavy. Děkuji a ještě Jan Zahradil. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto zprávu. Myslím si, že velice zajímavá část začíná na stránce 12, let, to je ta komparativní analýza s podobnými dohodami, třeba s Spojenými státy, Kanadou, Čínou a tak dále. Když se zaměříme na jednotlivé vlasti zájmu, tak tady tato dohoda mezi EU a Kolumbii a Peru, tak eh, je možné je vidět s celkem pozitivním světle ve srovnání s ostatními. Možná, že by stálo za to, eh, kdybyste možná v několika bodech eh, zdůraznil to, co je nejdůležitější v této smlouvě ve srovnání s těmi ostatními, které jsou podle toho, jak to vidím já, tak dávají opravdu dobrý potenciál této naší smlouvě s Kolumbií. Tedy, když se podíváme na eh, jiné smlouvy. Já si myslím, že oni tedy nejsou na stejné úrovni a nenabízejí tu též kvalitu, ani tedy nemíří na ty též cíle. Možná, že by bylo dobré tedy, mm, eh, tedy toto srovnání trošku více zdůraznit nebo rozvést. Děkuji. Nikdo další se do debaty nehlásí a myslím, že se musíme také podívat na hodiny, poněvadž máme tady ještě jeden důležitý bod na programu jednání. Ale přesto dám ještě slovo stručně zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Zazněl tady eh, komentář, že někdo tady, tady, tady vyjádřil politování nad tím, že to není regionální dohoda. A já myslím říci, že já jsem velice rád, že máme co dočinění v této chvíli pouze z Peru a z Kolivii, poněvadž měli jsme tady eh, rezoluce k Bolivii a Ekvadoru eh, a také k Syrii eh, s v OSN, tak to skutečně mm, tam bych žádné smlouvy nechtěl podepisovat. Eh, Davide, eh, víte, eh, známe se 20 let a já nejsem masochista, jak víte, a když já jsem se ujal této zprávy, tak já jsem to udělal s přesvědčením, že my skutečně potřebujeme tento typ monitoringu. Ale ten problém, který obíhá tedy ve vaší skupině, tak to je, je o tom, že Ehm, já jsem pro ty morální věci a vy to dáváte zrovna ještě do té rezoluce a v podstatě ehm, ten váš posled jakoby vyprazňuje moji zprávu. A já, já to tam skutečně tam dávám. Já ehm, se určitě na to podívám ještě jednou. Dále, Kathy, pokud se týče vašich pochybností v této chvíli, v tomto stádiu, tak ano, eh, všichni jsme byli zaplaveni požadavky od občanské společnosti, eh, jejíž části eh, odmítali určité problémy, které skutečně existují. A to je v Kolumbii, ale také v Peru. To prostě není jenom exkluzivně kolumbijská záležitost. Za prvé, eh, já tady věřím, že eh, v Kolumbii i v Peru eh, místní orgánu, orgány, které jsou tady ze dvou různých konců politického spektra, že oni obě, obojí jednají v dobré vůle. A jestliže nám se podaří na naší straně zavést monitorovací systém, tak já jsem přesvědčen, že smlouva, kterou uzavřeme, bude opravdu v zájmu těch lidí, kteří si dnes stěžují a mají na co stěžovat. A prostě je vidět, že oba ty státy jsou demokracie a lidé tam mohou mluvit. A já naprosto nesouhlasím s tím, co jste řekla eh, o svobodě tisku, protože já si myslím, že tam ta situace není ani zdaleka tak špatná. Děkuji. 27. dubna bude předložen návrh zprávy. A ještě, pane Vulkoku, je tady eh, stručné srovnání tedy s těmi smluv, se smlouvou se Spojenými státy, s tomu můžete něco říci. Já myslím, že stojí za to zaměřit se na rozdíly mezi americkým přístupem a naším přístupem k pracovním standardům a k životnímu prostředí. Evropská unie spíše eh, je zaměřena na prosazování mezinárodních pracovních eh, smluv. Čína samozřejmě potom do svých dohod nezahrnuje nic na ten způsob. Dobře, děkuji. Takže 27. dubna se k tomu znovu dostaneme. A teď jsme u bodu číslo 34. To je také citlivé téma CAA a já dávám slovo Vitalu Moreirovi. Jak víte, já jsem zpravodajem ex officio pro tuto věc. A pravidlem bývá, mohu poprosit o pozornost? Pravidlem bývá, že čekám, až se otvoří postoj ve výboru, než vypracuji svůj návrh zprávy. Tentokrát jsem takto postovat nemohl. Proč? Protože jsme vázáni určitým časovým rámcem a moje povinnosti bylo vypracovat návrh zprávy pro tuto schůzi. Takže já jsem splnil svoji povinnost vypracovat návrh stanoviska, návrh zprávy, aniž bych vlastně věděl, jaký je převažující postoj v našem výboru. Dovolte, abych vám připomenul, že jsme rozhodli o tom, že se budeme snažit zjistit, zda toto obchodní opatření je konsistentní způsobením, s dalším působením v rámci, v rámci vnějších činností mezi EU a Izraelem. Rozhodli jsme se vyslechnout si pana komisaře de Guchta a požádali jsme o stanovisko výbor AFE, výbor pro zahraničí. Jednání s panem komisařem Neguchtem podle mého názoru nepřineslo jasný závěr u této otázky. Poté, co jsem se je vyslechl, co jsme si vyslechli. Reakce ve výboru byly rozporuplné. Stejně tolik členů výboru se vyjádřilo pro jako proti. Takže nemám žádné vodítko pro to, jaký bude nakonec postoj celého výboru. Totež platí pro stanovisko výboru pro zahraniční věci tak toto stanovisko zatím nebylo dodáno. Nicméně já jsem tedy musel vypracovat návrh zprávy, takže tady máte. Tentokrát jsem tady nemohl čekat na výbor, musel jsem se řídit pouze svým usudkem. Na tomto základě jsem tedy vypracoval tento návrh zprávy. Pokud výbor dospěje k jinému závěru, změním svůj návrh tak, aby odrážel postoj výboru. Jako vždy, o tom samozřejmě není pochyb. Dovolte, abych vám sdělil něco, co může být velmi důležité v této diskusi. Včera koordinátoři rozhodli, že změní časový rámec. Takže naše rozhodnutí v této věci může padnout teprve, až budeme mít stanovisko výboru AFET. To znamená, že hlasování o mé zprávě bude odloženo dokud nebude k dispozici stanovisko výboru pro zahraniční věci a bude-li to nutné, budu muset eh, návrh zprávy změnit. Takže myslím, že dnes nemá smysl vést diskusi o mém návrhu zprávy vzhledem k uvedeným skutečnostem. Nicméně pokud byste preferovali jiný postup, eh, máte možnost takto rozhodnout ponechám eh, na předsedajícím, aby rozhodl, zda má smysl zahajovat diskuse v tuto chvíli po tom rozhodnutí, které přijali včera koordinátoři. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Wortmeldungen. Děkuji. Máme tady dva lidi, kteří se přihlásili o slovo, paní Šarkle a, paní pa- a poté paní Ludfa. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych jenom ráda položila několik technických dotazů k tomuto návrhu. Myslím, že jsme si všichni vědomi situace, do které nás toto rozhodnutí uvedlo. A ráda bych ještě jednou zdůraznila, že jakožto liberálka jsem pevně přesvědčena o tom, že lidská práva jsou univerzální, všeobecná a určitě odsuzuje porušování lidských práv ze strany izraelské vlády a porušování dobrých životních podmínek palestinců a zejména porušování mezinárodního práva, e, pokračování ve výstavbě osad. Nizozemská vláda také opakovaně porušuje evropskou pozici, evropský postoj vůči Izraeli a staví se po bok izraelské vlády. To je politování hodné. Jde o politické téma, lidská práva, mezinárodní právo. Já jsem se obrátila na příslušný odbor, dříve AK o technické stanovisko. A několik dotazů tedy. Eh, zmiňujete svůj návrh zprávy. Technicky za to nejde o upgrade, ale spíše o dopad, či respektive o výsledek, či protokol k dohodě o předružení, Ale jak jste také sám zúraznil, jde de facto o prohloubení vztahů zesilně vztahu. Eh, vznikl by takto přístup například izraelských farmaceutických a jiných podniků na evropské trhy a to výraznou měrou. Proto bych se ráda dotázala, zda je možné pozastavit postup souhlasu prozatímní zprávou, zda tato možnost existuje či nikoli. Zdá se mi, že doložka o lidských právech, která je součástí našich obchodních dohod. Hodně jsme se dnes odpoledne bavili o Střední Americe, ale stejná doložka existuje i v dohodě o přidružení s Izraelem. ta doložka není v protokolech, ale v samotné asociační dohodě. A zda tedy toto dostatečně vynucujeme. Zda by toto nebyla možná cesta, pokud chceme zdůraznit tento typ podmíněnosti. Dále se chci dotázat na uh, určitý aspekt bodu F, kde, cituji, se říká, že zatímco ze stejných důvodů Evropský parlament od roku 2008 eh, eh, pozastavil souhlas s protokolem o účasti Izraele v programech společenství. Eh, zdá se mi všem, že od roku 2009 od vstupu v platnost Lisabonské, či od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy Evropský parlament sehrává jinou roli v hlasování v postupu souhlasu, takže jak jsou srovnatelné tyto dvě situace. A na závěr bych ráda ještě uvedla, že naší roli by mělo být zabráně další polarizaci, působit konstruktivně. V tomto smyslu se musíme ujmout své odpovědnosti jakožto parlament a spíše než abychom volili cestu odkladu nebo to propojovali na mírovou dohodu, což, podle, což pokud vím, není změněno v dohodě o přidržení jako podmínka pro obchodní vztahy s Izraelem, měli bychom řešit politicky v rovně lidských práv a mezinárodního práva. Eh, veškeré problémy, které vnímáme eh, u Izraele, zejména u stávající vlády, ale měli bychom to řešit příslušnými patřičnými nástroji. Já si nejsem jistá, zda tento protokol mezi tyto patřičné nástroje patří. Ale možná odpověď na mé technické dotazy um, osvětlí téma vhodnosti celé věci. Děkuji, kolegyně. Máme ještě přesně pět minut, to znamená, každý z vás bude hovořit jednu minutu a poté se k tomu bude moci vyjádřit ještě pan Vital, paní Ludford. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že dostávám slovo jako nečlenka tohoto výboru. Myslím, že slova na závěr eh, kolegyně Šáke mm, svědčí o tom, že mm, nebo kolegyně má pravdu, říká, že parlament se musí ujmout odpovědnosti a e, stanoviskem skupiny ALDE je, že bychom měli přistoupit hlasování v plénu. Už bylo o těch odkladů dost, dvě léta a představa dalšího ročního odkladu, obávám se pouhou hrou na neustále odkládání věci a myslím, že to je protidemokratické. Neodkládáme hlasování o Kolumbii a Peru. Byla jsem tu na zeleté diskuse a také tady panují odlišné názory. Takže dostaňme to do pléna a lidé budou zastávat rozlišné názory, ano či ne, ale bude to cestou běžného hlasování. Já se obávám, eh, pane Morera, že to vaše zpravodajství ex officio, eh, já si myslím, že vaším úkolem je být opravdu eh, dosáhnuté té vyváženého výsledku a myslím, že dvouletý odklad nepředstavuje vyvážený výsledek. Vypadl mikrofon. Musím vás bohužel již přerušit. Děkuji mnohokrát. Pan Zahradil, velmi stručně, pane předsedo. Skupina EKR nesouhlasí s jakýmkoliv pozastavením či odklady této věci. Domníváme se, že jsou to záležitosti technické povahy, čistě technické eh, povahy vstavící se k obchodní problematice a neměli bychom to jaksi kontaminovat nadměrnou politizaci tématu. Myslím, že bychom to tedy měli začít řešit a v této souvislosti bych byl velmi rád, kdybyste nám mohl říct si pár jasných slov k časovému rámci, protože pokud jste uvedl, že to můžeme řešit jedině až poté, co získáme stanovisko výboru AFED, pak můj dotaz na vás zní, jaká je lhuta pro případné poznávací návrhy k vašemu návrhu zprávy a e, jak bude vypadat další časový rozvrh. Pokud byste toto mohla upřesnit, děkuji. Děkuji, David Martin. Děkuji. Možná hodné této zprávy, vy jste ukázala šalmonskou moudrost ve svém úsudku. Já myslím, že de facto, minimálně de facto nejde o Izraelem, je tady jasné, že eh, Izrael porušuje závazky z mezinárodního práva, neměl bychom tedy upgradeovat vztahy s Izraelem. Na druhou stranu bychom měli dát možnost eh, ke zlepšení situace, eh, proto si myslím, že má smysl odložit, odložit věc, než to nechat v plénu neprojít. Proto si myslím, že existuje dobrý důvod pro toto odložit, pozastavit. Myslím, že dvouleté pozastavení je v pořádku. Ovšem všem souhlasím s předřečníky, že Odstavec 1 by měl končit po, slovech, po slovu expire, tedy vyprší. Neměl bychom to eh, provazovat na mírový proces, to bychom asi zacházeli příliš daleko, a měli bychom to vázat na to, že Izrael musí plnit mezinárodní právo, což není to tež jako mírový proces. Měli bychom přestat, eh, kolik je třeba, aby skoncovali s tím kolektivním trestáním v pásmu Gazy, to je, eh, to je jeden z požadavků. Takže myslím, že jste zvolil své stanovisko zcela správně, pane předsedo. A na závěr ještě pan Scholz, prosím. Jenom velmi stručně. Um, yeah, Mr. Chairman, just uh, quickly. Jiný kolega. Ano, pane předsedo, velmi stručně. Já pracuji pro britskou vládu, pracoval jsem pro britskou vládu k mírovému procesu v severním Irsku. Viděl jsem tady zevnitř, k čemu došlo, jak to vypadalo. Ono nepomáhá, když se lidé snaží vyvíjet takovýto tlak na země. Uh, je pravda, že ty země možná postupují nesprávně a já jsem kritickým přítelem Izraele, ale myslím si, že odkládat tuto věc by věci nějak nepomohlo. Spíše by se Izrael dále jak si více zakopával v svých pozicích, tak to alespoň bylo u Severního Irska, to není, to je kontraproduktivní pro a myslím si, že tedy by bylo lepší to neodkládat a začít věc řešit. Děkuji. Jako, jako poslední pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já to také nechci protahovat, protože my se tímto tématem nezabýváme poprvé. A já jsem chtěl poděkovat našemu panu předsedovi, našemu eh, předsedovi. Musíme počkat na to, jak se vyjádří další výbory, i výbor pro zahraniční záležitosti, protože my víme, že tato zpráva má opravdu velmi silné politické aspekty a prvky. To znamená, že toho jsme si samozřejmě všichni vědomi. Já si myslím, že musíme mít politicky jasně v tom, kde chceme jednat, jakým způsobem eh, jednat a proto potřebujeme potřebujeme to zasadit i do kontextu zahraničních záležitostí, to znamená, že potřebujeme stanovisko výboru pro zahraniční záležitosti. Děkuji. Pan Scholz byl velmi krátký, tak ještě pan Taylor. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já prostě nesouhlasím s tím, že jde o věc čistě technické povahy. Je to určitě politické téma. Viděl jsem diskuse výboru AFED dnes odpoledne. Prakticky každý se k tomu vyjádřil, ale v AFETu eh, využívali technické argumenty pro to, aby odůvodnili to, že s tím chtějí eh, postupovat, eh, s tím, že to chtějí schválit, ten upgrade. To není pouze moje interpretace, jde o porušování mezinárodního práva, tak jak to uznala EU a mezinárodní společenství. Lidé, kteří jsou pro EKA, často hovoří o tom, že nechtějí Izrael nějak trestat, ale je nereálné, že Izrael eh, nástolí mír na eh, Blízkém a Středním východě. Ale o to nejde. Jak řekl David Martin, bychom prostě neměli udílet další obchodní preference Izraeli, který i nadále porušuje mezinárodní právo. Není možné schovávat hlavu do písku a tvářit se, že co my zde učiníme, stejně situace nějak nezmění. Já mikrofon ani nepotřebuji. Ano, jedno slovko. Děkuji, pane předsedo. Jakožto stínová zpravodajka EPP, dovolte mi několik slov. Souhlasím eh, s celá svým koordinátorem a kolegy, kteří hovořili přede mnou. Měli bychom počkat na stanovisko AFETu Termín v AFETu již je jasný, víme, kdy budeme hlasovat o stanovisku ve výboru AFET, bude to koncem dubna, takže můžeme nastavit jasný časový rozvrh, rozvrh i v našem výboru a můžeme tedy tuto věc začít řešit. Uh, on substance.